La séance est reprise. Eh, dámy a pánové, kolegové, kolegyně, opět začneme. Eh, dnes odpoledne nás čeká slyšení a následující diskuze eh, s zástupci tomu, čemu se familiárně říká velká čtyřka, velké auditorské poradenské firmy a to především se budeme věnovat daňovým problémům. Než jim dám slovo, bych chtěl poděkovat za to, že přijeli. Toto zasedání je veřejné a máme, můžeme zde mít zástupce Eh, tisku či odborné veřejnosti a podobně, samozřejmě v mezích eh, eh, volných židlí míst a jednání se vysílá na internetu také. A zápis i záběry a dokumentace také bude zveřejněna na webu. Dovolte, bych připomněl, že Evropský parlament se rozhodl, že vytvoří tento dočasný výbor na základě informací, které se objevily v tisku, které již před dvěma lety vedly k tomu, že jsme uspořádali, po, že byla uspořádána podobná slyšení ve Senátu USA a v dolní sněmovně Spojeného království, kde se ukázalo, že že tedy eh, vzhledem ke stavu legislativy a k daňovým režimům a vzhledem, vzhledem k fiskálním praktikám v některých členských státech, tak některé podniky, a to především ty velké nadnárodní firmy, tak v mezích zákona byly schopny významně snižovat své daně Eh, které mm, ty velké koncerny platily. To byl jev velice známý, ale čísla známá nebyla. A vůbec ani zhruba ta čísla nebyla známá. A i zde ve výboru někteří z nás eh, eh, v minulosti jsme, jsme plnili různé funkce na ministerstvech financí a podobně. My jsme znali ty praktiky v členských státech, ale ne, vůbec jsme netušili, že to bude problém tak obrovský. A právě proto parlament eh, chtěl mít přesnější informace o způsobu, jak podniky, a to především nadnárodní společnosti, které operují v několika eh, státech, tak jak eh, jsou zdaňovány v jednotlivých členských státech. A na základě těchto informací jsme se snažili zjistit, jaké jsou ty situace, buď kvůli praktikám nebo ze zákona, vedou k situacím, které jsou legální sice, ale nejsou přijatelné v EU, poněvadž narušují hospodářskou soutěž a především jsou škodlivé pro daňové poplatníky. Takže první úkol našeho výboru bylo říci si, jaký je stav. <clears throat> A buď tedy a doplnit to ještě o informace z tisku, anebo z slyšení, která se koná třeba v národních parlamentech či i mimo, Eh, mimo mm, Evropskou unii, dokonce i před pár měsíci u nás v našem parlamentu ve Francii také. Tam <clears throat> po různých slyšeních byla zveřejněna zpráva, která popisovala podniky, kterých se to týká. A e, <clears throat> druhá část našeho mandátu je právě předkládat doporučení, aby abychom skoncovali s touto anomální situací a abychom e, mezi podniky nastolili pravidla e, daňové soutěže, která bude respektovat e, principy, které platí pro ostatní oblasti hospodářské soutěže, to znamená, aby to byla soutěž transparentní, spravedlivá a ve světle informací, které máme, tak podle nás ta situace je eh, mm, je obskurní, nejasná a tudíž nespravedlivá. Takže toto je náš mandát a <clears throat> my proto jednáme s vládami, kterým, kterým jsme poslali dotazníky, potom prostřednictvím komise jednáme se podniky, <clears throat> rovněž i jsme se spojili se všemi národními parlamenty 28 států s žádostí, aby přispěli, aby se zapojili, protože některé národní parlamenty se tímto také zabývají a pokud si přejí, tak mohou se zapojit do našich jednání a 17. června se bude konat meziparlamentní, meziparlamentní konference, která bude veřejná kde my budeme je informovat o naší činnosti a i získáme od nich určité podněty a informace a poté navštívíme asi 12 zemí, kterých se nejvíce tyto praktiky týkají. Tyto tedy pochybné praktiky. E, takže máme zde určitý počet expertů my jednáme tedy s experty, se zástupci komise i jsme jednali se zástupci nadnárodních společností a samozřejmě také i se těšíme, že si vyslechneme vás vzhledem k roli, kterou hrají vaše podniky, vzhledem k vašemu know-how a vzhledem k tomu, že <clears throat> vy se potýkáte také s různými problémy, takže děkuji, že jste přijali poslání na slyšení. Navrhuji tedy, <clears throat> aby jste každý přednesli takovou úvodní prezentaci pár minut, asi pětiminutovou, a poté dám slovo našim dvou zpravodajům, paní Ferreira a paní, panu Toirerovi. A Eh, potom vy zareagujete na naše zpravodaje a poté budeme mít eh, diskuzi, otázky, odpovědi, tak aby zástupci politických skupin a další členové výboru, aby mohli klást otázky. Dám slovo mm, mm, vám tedy v pořadí, které koresponduje s pořadím, ve kterém jsme dostali vaše odpovědi. A to je docela dobré pořadí, poněvadž nejprve dáme slovo dámě, ladies first, Jane McCormick, která je seniorní partnerkou eh, oddělení pro eh, daně firmy KPMG. Prosím, máte slovo. Děkuji, dámy a pánové. Pane předsedo, nejprve bych chtěla poděkovat výboru za tuto příležitost zapojit se do této vyměny názoru o důležitém tématu mezinárodního zdanění e, nastolit stabilní, spravedlivý, transparentní systém mezinárodního zdanění, to je důležitý cíl, abychom vytvořili ekonomický růst a sociální stabilitu, což je cíl Evropské unie a vlád po celém světě. Po několika letech ekonomického tlaku nikdy nebylo tak důležité a významné a osvěžující diskutovat o daňové politice, protože to se posunulo z omezené konverzace do širší debaty zapojující různé subjekty a veřejnost. Nicméně je zde celá řada výzev, které třeba vyřešit, pokud chceme dosáhnout tohoto cíle. Za prvé, globalizace je teď realita. A velké podniky <clears throat> skutečně podnikají mezinárodně a mezinárodní hranice nic pro ně neznamenají. A ale tento podnikatelský model se musí přizpůsobit mozaice různých pravidel, různých států. Někdy to znamená dvojí zdanění a někdy to znamená méně než jedno zdanění. Za druhé, Tyto ekonomicky problematické doby znamenají, že e, jsou zde určité režimy, které dávají takové pobídky různému typu chování a narušování hospodářské soutěže. A nakonec růst digitální ekonomiky a i e, práva duševního vlastnictví, to jsou tedy e, principy, které se staví ziskům podniku a e, takže daně, které byly koncipovány v minulosti, již nejsou adaptovány. Jaké řešení? Za prvé spotřební daně. Samozřejmě daň z příjmu již je zastaralá a měla by být nahrazena různými daněmi, jako jsou spotřební daně, i když vím, že tento argument asi není validní. Toto se nestane do budoucna. Druhé možné řešení, alespoň v EU, je CCCTB. Z pohledu podniku to je velice atraktivní, poněvadž je to jednodušší, je to jistější a poněvadž to zajišťuje, že veškeré zisky se budou zdaňovat pouze jednou. CCCTB skutečně bude mít ten efekt, že se sníží soutěž mezi členskými státy a s tím, že členské státy budou pouze rozhodovat o sazbě, tak se i, dá, mm, tak se i zbaví mm, daňové, daňový poplatníci možnosti si vybírat různé státy podle toho, kde to je vhodnější. Bylo by to. A potom i mm, ta daňová rozhodnutí by musela se aplikovat stejně v celém EU. CCCDB znamená, že členské státy budou mít možnost kontrolovat daňové základy, budou moci dávat tímto různé pobídky, ale samozřejmě makroekonomické efekty eh, ty lze těžko odhadovat teď. Samozřejmě na tom někteří vyhrají, někteří tratí, to je jasné. Členské státy tedy se bojí, že to bude mít eh, dopady pro jejich rozpočty, především vzhledem k finančnímu klimatu teď. CCCTB ale je odpovědí na problematiku větší transparentnosti, jistoty v daních a je třeba nalézt politické řešení. Já nepodceňuji, jak je to politicky těžké této době. A nakonec, v neposlední řadě, další řešení a důležitý krok vpřed, to je, kdybych se implementoval plán BEPS OECD. Skutečně to na mě udělalo velký, pok- velký dojem. Především nyní je třeba dát prioritu aktivitám, které se týkají hybridů, definice stále provozovny a odpočitatelnost daňových úrokových nákladů a jde o to, abychom dosáhli většího, stabilnějšího eh, daňového systému a aby ale členské státy nebyly rychlejší než je třeba a je třeba, aby zaváděly ty, ty reformy, které všichni potřebujeme, na kterých se dohodneme. Transparentnost, to je další věc, to je další eh, část řešení. Po řadu let eh, větší transparentnost je něco, co se stává důležitější a více žádoucí a samozřejmě podniky musí umět vysvětlit, co dělají se svými daněmi. Musí eh, se lépe komunikovat. Zde je třeba zdůraznit dva aspekty transparentnosti. Eh, to je eh, ta otázka automatického, automatické výměny daňových rozhodnutí a reporting podle zemí. Reporting to je velice důležité pro mm, externí Eh, dotčené subjekty, aby věděli, jaká je daňová pozice. Ale co mi leží na srdci je, že zde jsou různá pravidla reportingu v různých státech a není úplně jasné zatím, jaký je cíl tohoto reportingu. <clears throat> Podle mého názoru je třeba vést větší diskuze mezi různými, eh, s různými subjekty, tak abychom věděli, jaké informace mají být v těch zprávách obsaženy, včetně Eh, údajů, které tam mají být a tak dále, tak aby to ale nenarušovalo podnikatelské prostředí. Je třeba, aby tam byly informace, které eh, jsou nutné. KPMG, Spojené království, podporuje tuto diskuzi, zapojíme do toho různé vládní organizace a podobně. Také i vítám iniciativu komise zavést automatickou výměnu informací o daňových eh, rozhodnutích, což <clears throat> samozřejmě i eh, nám pomůže jaká, eh, pochopit, jaká je daňová pozice daňových poplatníků, ale to mm, nevyřeší mezinárodní daňové problémy samo o sobě. Daňové finanční úřady budou mít včasné aktuální informace a je třeba, abychom zajistili větší spolupráci mezi finančními úřady. Sdílení daňových eh, informací mezi finančními úřady je věc prospěšná a já nemám nic proti zveřejňování informací, pokud to nenapáchá nějakou škodu. Zde dovolte důležitou věc říci. Je velice důležité, aby podniky měli otevřený eh, vztah s finančními úřady, aby zveřejňovali veškeré informace těmto úřadům bez ohledu na to, zda jsou to informace důvěrné nebo citlivé, třeba pokud jde o, eh, pokud jde o eh, převzetí jiných firm nebo třeba když se snaží o odpočty a podobně. Takže zde hm, je třeba, aby Eh, tyto informace mohly sdělovat finančním úřadům. Vím, že to leží také na srdci finančním úřadům, že tyto informace nemají. A tak, jak se eh, daňová pravidla rozvíjí, tak je třeba, aby hm, podniky také eh, správně interpretovaly tato pravidla, na tom s finančními úřady v daných členských státech a, a to i v souladu s předpisy Evropské unie jako takovými. Pokud automatická výměna daňových rozhodnutí pomůže komisi, tak to více než vítáme. Zhruba řečeno, já sdílím obavy, které se týkají mm, stávajícího systému mezinárodního zdanění. Realisticky i přes veškeré výhody CCCTB asi politicky bude těžko prosaditelné, ale stejně se vyřeší tím problémy pouze v rámci EU je třeba, mm, aby ale e, se pokračovalo politicky v této diskuzi o CCCTB, ale mezidobí nejlepší proces je BEPS. A BEPS, e, proces BEPS e, znamená větší transparentnost a je třeba tady využít této příležitosti, aby daňový mezinárodní systém se do budoucna zlepšil a byl adaptován k budoucím potřebám. Děkuji. A já chci také poděkovat za písemná vyjádření, eh, která se nám předala. A nyní dám slovo panu eh, Chrisovi Sangerovi, nebo Sangerovi. Sen, Sanger. Tak děkuji. Takže je zástupcem Ernst Young je eh, Global Director of Tax Policy, ředitel daňové politiky, tak děkuji za vaše písemné připomínky. Pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu, děkuji vám za to, že jste mě pozvali eh, k tomuto důležitému slyšení. Vítáme iniciativu Evropského parlamentu. Eh, dnes eh, naši zaměstnanci pracují s více než 200 tisíci klienty ve 150 zemích. Jsou to velmi velké společnosti, ale někdy také rodinné podniky a také malé a střední podniky, které jsou motorem ekonomického růstu. Eh, vytváří pracovní místa, která tak potřebujeme v Evropské unie. Eh, poskytujeme jim poznatky a kvalitní služby, které jim pomáhají spolupracovat a eh, Tady v podstatě eh, dochází k velkým eh, zeměnám eh, v Evropské unii a jinde v postupech obchodu. Je důležité, aby obchod probíhal v co nejistějším daňovém prostředí, jak je to možné. Nejistota nikomu nepomůže. A z toho důvodu jsme uvítali úsilí o ECD v této oblasti a děkovali jsme také komisi za její záměr sladit úsilí Evropské unie s vývojem v OECD. Eh, naše společnost chce hrát eh, svou plnou úlohu ve vytváření daňového systému, eh, který bude odpovídat potřebám 21. století. Dnes ehm, tady usilujeme nebo vidíme, jak dochází k stále většímu složitosti a Eh, v podstatě se začínají eh, řešit také daňová rozhodnutí. Je důležité uvědomit si, jakou roli eh, tato daňová rozhodnutí hrají a jakým způsobem mohou přispět také k jistotě a jasnosti. Nejprve bych chtěl pohovořit o tom, jaká je tady, jaký je tady význam pro podporu přeshraničního obchodu. To je klíčový motor pro ekonomickou prosperitu a v tomto kontextu členské státy budou i nadále spolu v soutěžit o, a Eh, daně, to je zkrátka cena za obchodování, eh, stejně eh, jako například mzdové náklady a jiné náklady, například za suroviny je také velice důležité pro členské státy, aby měly určitou jistotu, protože když nebudou mít jistotu a jasnost, tak obchod v Evropské unii a za jejími hranicemi nerozvine svůj plný potenciál a příjmy eh, z daní členských států eh, tím utrpí. Daňový systém, který podporuje ekonomickou aktivitu a obchod v Evropské unii a také eh, na mezinárodní úrovni, by měl mít následující vlast charakteristiky. Za prvé, Ehm, daně by měly, eh, nebo zisky by měly být zdaněny pouze jednou a eh, za druhé tam, eh, kde je zisk zdaněn, to by mělo vycházet z toho, kde probíhá klíčová aktivita, kde je riziko a kde je lokalizováno a kde je lokalizován kapitál. Když dvě společnosti chtějí zdanit stejný zisk, tak je důležité, aby se dohodli, kdo kolik z toho bude danit. Ale statistiky ukazují, že je tady stále více sporů mezi zeměmi eh, rok od roku eh, a těchto sporů přibývá. Je třeba to vše řešit eh, efektivně. Za třetí, daňový systém by měl poskytovat co nejvíce jistoty. Tato jistota eh, na úrovni jednotlivých zemí pomůže společnostem rozhodovat, jak, kdy eh, a eh, jakým způsobem dlouhodobě investovat. A tím bude narůstat i počet pracovních míst. Za čtvrté, efektivní daňový režim by měl poskytovat příležitost pro efektivní spolupráci mezi vládami a daňovými poplatníky a mezi daňovými zprávami jednotlivých členských zemí, tak aby to opravdu bylo co nejefektivnější a zabránilo se sporům. A závěrem eh, by vše samozřejmě mělo být transparentní. A já bych chtěl o transparentnosti pohovořit z několika hledisek. Eh, jednak transparentnost mezi společnostmi a daňovými orgány, kterým platí daně a mezi daňovými Eh, orgány jako takovými. Za druhé, eh, transparentnost mezi eh, společnostmi a dalšími zúčastněnými stranami a také veřejností. Společnost by měla v zásadě dělat pouze to, co je ochotná svěřit také daňovým orgánům. Ovšem obchodní transakce mohou být někdy velmi komplexní a v mnoha případech je potřeba, aby společnosti měly důvěryhodný kanál, kde by mohly komunikovat o důsledcích, daňových důsledcích transakce ještě předtím, než proběhne. Součástí tohoto dialogu by mělo být to, že daňový orgán dostane informace, které jsou pro něj užitečné, eh, Měla by, to, měly by být dostatečné kvantitě i kvalitě. Příliš málo informací možná nepovede eh, k té dobré, eh, správné odpovědi, ale příliš mnoho informací, to může být pro firmu příliš nákladné a může to být těžké analyzovat. Takže tady je potřeba tu celou situaci vyvážit. Musí to být vyvážené tak, aby to bylo prospěšné pro hospodářství i pro společnosti. A samozřejmě eh, to musí zohledňovat také veřejný zájem. Velmi se diskutovalo o tom, že je potřeba nastavit velkou transparentnost mezi společnostmi a širší veřejností. Transparentnost je samozřejmě dobrá, ale musíme nalézt vyvážené řešení, protože některé informace, které předávají společnosti eh, daňovým orgánům, jsou citlivé, obchodně citlivé eh, a e, může to mít dopady na trh. E, může se to týkat e, třeba i schválení nějakých velkých oper a transakcí. A z toho může vyplývat poznatek o tom, jak je společnost organizována, jakými se zabývá produkty a tak dále, jakou má strategii. Takže je důležité, aby tady byla atmosféra důvěry. Potom daňová rozhodnutí eh, musí hrát nebo hrajou zásadní eh, úlohu pro jasnost a jistotu v oblasti zdanění. Eh, daňové právo je velmi komplexní. Různé pokyny a spolurozhodování poskytují určité instrukce nebo podněty, ale jejich působnost je omezená. Není možné postihnout všechny aktivity. A není překvapivé, že společnosti a vlády cítí nejistotu v tom, jak jakou transakci zdanit. Eh, uznává se, eh, že daňová rozhodnutí jsou dobrým nástrojem pro řešení této nejistoty. Tady je dobré rozlišovat eh, mezi těmi rozhodnutími, která poskytují jistotu a těmi, která poskytují určité preference. Jistota No, ta je poskytnuta tam, eh, kde se eh, určitá společnost a daňový orgán eh, snaží zkrátka objasnit, jaké tady budou mít důsledky určité transakce. Neexistuje ovšem žádný evropský společný rámec, který by tady určoval formu a možná, že Evropský parlament a členské státy by tady mohly k tomu poskytnout určitá vodítka. Mohla by pokrývat toto. Za prvé, každá aplikace pro APA by měla být podpořena komplexní, funkční a faktickou analýzou. Za druhé, každá APA by měla být přeskoumána z perspektivy každého členského státu, kterého se týká daná transakce. To by znamenalo, že dohodnutá cena je spravedlivá a všichni ji uznávají. A že ovšem musí být tady ehm, zajištěno nezávislé. Za třetí, eh, celé eh, by měl analyzovat specializovaný tým, který má dostatečné zkušenosti s příslušnou daňovou administrativou a v kde to bude potřeba, tak by to mělo být sdíleno také s příslušnými orgány dotčeného členského státu a dále. Samozřejmě daňoví poplatníci musí být, musí být s nimi zacházeno rovným způsobem. Pokud to budeme takto dodržovat, tak z toho vyplyne férový a vyvážený proces. Toto je oblast, kde by Evropská unie mohla velmi vylepšit situaci. Eh, o tom se nyní diskutuje. Děkuji vám eh, za tuto možnost před vámi vystoupit. Těším se na vaše dotazy. Jo, merci. Děkuji vám. A dále pro další rozpravu bych chtěl říci, eh, že my vlastně tady z jazykových důvodů hovoříme o rulings, ovšem realita za tímto slovem je asi taková, že nejde v podstatě o ten ruling jako takový, o to daňové rozhodnutí, ale jde vlastně o eh, všechny škodlivé činnosti, eh, všechna pravidla nebo pardon, všechny postupy, které by mohly narušit hospodářskou soutěž a kde eh, kvůli tomu, že tady máme velmi rozmanitou národní legislativu a postupy různých členských států, mohou vést k výsledku, který eh, je velmi eh, nepříznivý nebo nedobrý. A eh, tady si, se všichni shodneme jistě na tom, že ruling jako takový, ta daňová rozhodnutí, že to jsou dobré věci, prospěšné. Tam třeba, kde se to týká i neziskových společností a tak dále tam ta možnost eh, získat od administrativy, daňové administrativy eh, přesnou odpověď, eh, jak aplikovat právo dané země, tak, tak tam je to vlastně žádoucí. Samozřejmě, že to nelze kritizovat, protože potom má ten daný subjekt jistotu, pokud jde o zdanění. Ovšem, jsou tady odlišné případy, kdy Eh, pardon, teď toto je žádoucí, ovšem může dojít k situaci, eh, kdy celá řada podniků získá jistotu, že vlastně nebude zdaněna. A tam je problém. Tam to už není žádoucí. Takže eh, já vám děkuji za vaše podněty k tomu, jak vylepšit náš systém. Ještě se k tomu vrátíme. A nás teď zajímá, jak to všechno konkrétně probíhá. Omlouvám se za to, že možná špatně vyslovím vaše jméno, ale chtěl bych vyzvat pana doktora Stefana van Wegela eh, z PVS, PVUC, um, ehm, aby si vzal slovo. Thank you, Mr. Chairman. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci zvláštního výboru. Děkuji vám za pozvání na tuto schůzi. Doufám, že dnes vám demonstruji, že PricewaterhouseCoopers, tedy mezinárodní síť firm, které, která zaměstnává téměř 200 tisíc lidí po celém světě, poslouchá, co říká společnost a chce přispívat k diskusi a k obnovení důvěry v systém. Při přípravě na tuto schůzi jsem se pečlivě zaměřil na mandát vašeho výboru a náš zvací dopis, který hovořil o zkušenostech v oblasti zdanění korporací PricewaterhouseCoopers, vzhledem k obsáhlosti tohoto tématu v širším kontextu, těch 10 minut, které mám, je skutečně velmi málo času. Ale vím, že PricewaterhouseCoopers je nadále připravena spolupracovat s vaším výborem i nad rámec dnešního zasedání. Váš mandát, tak jak jej chápu já, je jak daňová rozhodnutí zapadají do kontextu pravidel pro státní pomoc v EU, zda probíhá výměna informací o rozhodnutích, jakou roli hrají členské státy v agresivním daňovém plánování a nakonec, jaký je zde rozměr třetích států v tom celém. K těm prvním dvěma otázkám mohu být velmi stručný. Pravidla státní pomoci se v daňových oblastech aplikují již celá desetiletí, ale jejich aplikace v kontextu daňových rozhodnutí je v podstatě nová. Jak jsme slyšeli dnes, dopoledne od paní Verstacher. V nedávných formálních vyšetřováních komise zjistila, že se nachází v celá nepopsaném, na, na, na nepopsaném území a uvidí, zda její analytický rámec, tedy případy postavené na pokynech OECD, obstojí i před soudem. Krátkodobý efekt je, že členské státy budou jen nerady vydávat daňová rozhodnutí a pak, když je vydávat budou, tak se bude provádět analýza, s ohledem na analytický rámec komise. Ačkoliv ten proces probíhá poměrně důsledně, nedávná vyšetřování všechny překvapila tím, že daňoví poplatníci si mysleli, že mají závaznou dohodu s příslušnou daňovou zprávou. Fakt, že členské státy nemohou vytvářet legitimní očekávání, že daňové rozhodnutí nebude formou státní pomoci, není pochopeno ze strany daňových poplatníků a co také daňoví poplatníci nechápou, je, že eh, stát který dává tu nelegální státní pomoc, dostává peníze zpět poté, co jsou získány zpět od těch koncových příjemců, což je trošku perverzní. I když um, ta daňová rozhodnutí plně odpovídají rozhodnutím komise, neznamená to, že příjmy v členských státech se budou zvyšovat. Většina stávajícího daňového plánování již tak spočívá na uh, uplatňování transferových standardů OECD a příjem do EU je spíše výsledkem disparity daňových systémů, daňových pobídek a toho, že e, tvorba hodnot probíhá mimo EU. Co se týká daňových rozhodnutí jako takových, rád bych řekl, že daňová rozhodnutí se také používají jako potvrzení e, v situacích nízké nebo žádného zdanění v konkrétním státu, ale nejsou sama o sobě špatná. Jsou řádným nástrojem v oblasti, kde výběrčí orgány a daňoví poplatníci spolupracují v rámci horizontálního monitoringu a kooperativního dodržování pokynu. Vytváří totiž jistotu jak pro daňové úřady, tak pro daňové poplatníky. jasné, že v rámci EU e, nemůžeme e, mít smysluplnou výměnu informací. Navrhovaný transparentností balíček s automatickou výměnou informací je podle mě velmi dobrý nápad. Pokud by tento systém fungoval dobře, podpořil by důslednost v procesu rozhodování a rovné podmínky v EU. Dokonce bych navrhla, abychom šli ještě o krok dál a přemýšleli o vydávání statistik, o rozhodnutí, o čase, kdy byla rozhodnutí udělena, o předpokládaném dopadu na příjmy a tak dále. Nicméně bude velice důležité přemýšlet o efektivním systému automatické výměny informací v rámci 28. Máme mnoho různých jazyků, tisíce různých rozhodnutí za každý rok a to budeme všechno muset zpracovat. Možná nějaká centrální databáze s inteligentním překladem a analytickými nástroji by mohla znamenat um, smysluplné poskytování informací. Teď se dostávám k širšímu kontextu celé věci. Jsme konfrontováni s krizí mezinárodního daňového systému. Pascal Santamán z OECD nám řekl, že ten systém je rozbitý a já s ním souhlasím, že ten systém eh, nesleduje aktuální globalizaci ekonomiky. Rozdíly v daňových systémech, různé disparity můžou vyústit v dvojí zdanění nebo dvojí nezdanění, zejména pro nadnárodní podniky. Všeobecný předpoklad se zdá býti, že nadnárodní podniky jsou schopny vyhnout se dvojímu zdanění a pak mohou nad rámec toho využívat příležitosti pro dvojí nezdanění. Kromě toho musíme počítat s užíváním daňových pobídek ze strany vlád v kontextu daňové hospodářské soutěže a s faktem, že digitální ekonomika umožňuje nadnárodním korporacím prodávat velké objemy zboží v zemích, kde nemají relevantní přítomnost, co se týká korporátního zdanění a pak třenice v tom systému jsou velmi viditelné mnoho daňových systémů umožňuje a podporuje vyhýbání se daní a různé odkládání daně a tak dále. Zdanění v souvislosti s cílem a účelem daňových zákonů, a to jsme slyšeli mnohokrát a intuitivně to asi zní dobře, může ve finále často e, znamenat, že rozdíly v daňových systémech se vůbec neřeší, protože stávající pravidla proti vyhýbání se daní jsou vyvíjena pouze s ohlednutím na národní daňový systém. Je jasné, že tato situace nemůže pokračovat. Nicméně její řešení bude vyžadovat obrovské množství spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami, vládami, mezinárodními institucemi, nadnárodními korporacemi a organizacemi, jako třeba Velká čtyřka. Takže jménem PricewaterhouseCoopers já bych rád podpořil práci vašeho výboru. Ehm, navrhuji vám, abyste v práci pokračovali ještě nad rámec vašeho šestiměsíčního mandátu a dovolte mi zmínit i pár doporučení. Za prvé, co se týká efektivní eh, daňové sazby. Doporučoval bych, aby byla provedena hloubková studie nezávislým institutem, tak abychom dostali zprávu o efektivních, o reálných daňových sazbách pro nadnárodní korporace a malé a střední podniky v EU a možná i mimo EU. Tím, že se zaměříme na daňová rozhodnutí, jak to činíme v minulosti, z konkrétních států, vzniká dojem, že nadnárodní korporace platí velmi málo daně. Nicméně stávající studie, mimo jiné ve zprávě BEPS eh, OECD, ukazují, že víceletá reálná daňová sazba nadnárodních podniků se pohybuje v podstatě ve velmi malém pásmu zhruba kolem eh, průměrné statutární korporátní daně v zemích OECD. Dále, ačkoliv nadnárodní podniky mají možnost využívat disparity a různé daňové pobídky, část této výhody se jaksi neguje tím, že dochází k dvojímu zdanění tím, že nemáme odpočitatelné položky, non-credit byl položky, nevyužité ztráty, eh, spory o transferových cenách a tak dále. Malé a střední podniky nemají tyto problémy do tak velké míry. V některých státech a to je nebezpečné území, já vím, zdanění malých a středních podniků je de facto vlastně velmi výhodné, když to porovnáme se zdaněním velkých korporací. Druhý bod, který chci uvést, se týká takzvaného tax gapu, tedy daňové propasti. Dnes dopoledne jsme slyšeli doktora Nolce, který o tomto problému hovořil. Ehm, máme k dispozici různá čísla. Čísla zmíněná Evropskou komisí a zmíněná v tisku jsou skutečně velká a vůbec se nerozlišuje mezi daňovými podvody a vyhýbáním se daní. Já jsem přesvědčen, že je velice důležité zadat také studii na toto téma, protože ehm, je zde velká odpovědnost pro nadnárodní podniky a jejich poradce, aby hráli konstruktivní roli v, v procesu rekonstrukce mezinárodního daňového systému. Je potřeba obnovit důvěru v mezinárodní eh, daňový systém a to nepůjde, dokud velké podniky podvádějí. Nic z toho, co jsem právně řekl, by mělo jaksi znevážit důležitost této situace. Legitimita mezinárodního daňového systému je ohrožena o nic míň. Ve světě, kterého bychom chtěli dosáhnout, by daňový systém měl být efektivní a měl být vnímán jako spravedlivý. Samozřejmě je to vždy trade-off mezi těmito dvěma, dvě, dvěma věcmi. Ekonomové asi budou říkat, že korporátní zdanění není samo o sobě efektivní a že korporátní dan by měla být zrušena. Nicméně to by nebylo vnímáno jako spravedlivé. Na druhou stranu, eh, velmi vysoké korporátní zdanění by bylo poté přeneseno na jednotlivé eh, občany v tom hospodářském ekosystému, ve kterém žijeme a v tomto ekosystému eh, zúčastněné strany jsou podílníci. Penzijní fondy zastupující občany a další druhy fondu, zaměstnance a spotřebitele. A veškeré vykázané příjmy korporací ve finále jdou na účet těchto zúčastněných stran. Obnovení legimity, legitimity mezinárodního daňového systému znamená koordinaci, to znamená do určité míry vzdání se fiskální suverenity, odstranění disparit a přehodnocení rozdílů mezi státy rezidence a zdrojovými státy příjmu. Projekt BEPS eh, v rámci OECD nám jasně ukazuje, jak složitý úkol je před námi. Tento úkol je dále komplikován tím, že eh, uvnitř EU některá opatření BEPS eh, jsou v konfliktu se základními svobodami. Možná to v EU znamená, že projekt CCCTB bude muset být zahájen znovu také z perspektivy EU je potřeba pamatovat na to, že daňový systém by měl prosazovat cíle EU, včetně hospodářské prosperity. A to znamená, že musíme pracovat na robustním a konkurenceschopném daňovém systému a nevytvářet pevnost Evropu, které se všichni budou vyhýbat. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup et je donne... Děkuji a nyní dám slovo panu Bill Eh, Bilovi Dodvilovi, který zastupuje Deloitte a který je vedoucím eh, mm, skupiny pro daňovou politiku. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Deloitte je velice potěšená, že byla pozvána na jednání vašeho výboru. Jak řekli ostatní, i my velice rádi se vyjádříme i po tomto slyšení. Deloitte je globální organizace firem poskytujících profesionální služby. Fungujeme ve více než 150 zemích a každá firma eh, je nezávislá a vlastní vlastní její partneři. Já pracuji v členské eh, firmě ve Spojeném království, mám na starosti skupinu pro daňovou politiku, která je velice důležitá vzhledem ke stávajícímu prostředí, kde se zaměřujeme na to, jak vytvořit lepší daňovou politiku. A <clears throat> pane předsedo, v úvodu vy jste zmínil i práci britského parlamentu, kde jsem zastupoval Deloitte eh, před příslušným výborem. Dovolte, abych řekl něco o profesních standardech a předpisech, poněvadž všechny profesionální firmy, ať jsou velké i malé, poskytují <clears throat> cí služby v EU, tak se řídí legislativou, předpisy a i profesními normami. A přesný typ e, těchto norem se liší země po zemi, protože samozřejmě to je v národní kompetenci, ale všichni v celé Evropě e, jsou regulováni nějakou formou, mají své profesní normy. A samozřejmě velice evidentní je, jak dobře víte, e, že musíme respektovat principy předpisu praní proti, praní proti, proti praní špinavých peněz. A my ve Spojeném království máme své standardy stanovené in, institutem Institute of Chartered Accountants, tedy eh, komorou eh, účetních a potom tam fungují ještě další orgány podobného charakteru v oblasti daní, které vytváří již řadu let společné standardy a vydali kodex, který se nazývá etický kodex spojený s profesí daňových expertů a tento kodex je pravidelně aktualizován a poslední verze byla vydána minulý týden. Zde i došlo k minulé, minulý rok k velice významné eh, aktualizaci, mm, která se právě týkala daňového plánování a obcházení a daně. A jak víte, zde platí sankce pro firmy i jednotlivce, kteří tyto normy porušují. Samozřejmě jako Například e, jde to od toho, že nejprve musí se podrobit nějakému školení, potom je to e, tedy finanční sankce, až potom to může být e, vyloučení z profesní komory. Deloitte samozřejmě také má vlastní normy a požadavky, které klade na své partnery i zaměstnance, což je stanoveno v našem interním předpisu a samozřejmě vždycky se to musí e, uspůsobit prostředí, e, legislativnímu prostředí dané země, ale tyto standardy a politiky e, potom jsou součástí školení, kterému se podrobí každý náš zaměstnanec a chceme, aby každý rok si aktualizovali informace. I máme politiku takzvané interní revize v našich firmách, a také chceme, aby další členské firmy našeho řetězce, tedy Deloitte, aby eh, dohlíželi nad normami svých eh, eh, sesterských firm, zda je aplikují. A zde samozřejmě opět lze aplikovat případně sankce, když někdo toto nerespektuje, po tu maximální sankci, až je vyloučení z profese nebo z práce u nás. A nyní dovolte, abych se podíval na mezinárodní rámec, o kterém hovořili i ostatní a ať je to mm, Base Erosion, tedy projekt BEPS, eh, který vytvořila v listopadu 20, 2012 G20 a na čemž pracuje OECD. Je třeba si uvědomit, že mm, toto je pracovní skupina 44 zemí členských států OECD a G20. A nedávno i eh, rozvojové země také se připojili této pracovní skupině, takže nich je asi 56. A všechny tyto země se zapojily do revize rámce mezinárodních eh, daní. A potom eh, tady samozřejmě jsou velké změny, které proběhly v oblasti technologií, komunikací, globalizace podnikání, potom eh, nové obchodní strategie podniků, například centralizace, specializace anebo outsourcing, Eh, což všechno eh, znamená mm, být schopni poskytovat levnější a lepší zboží a služby zákazníkům. Takže eh, to se všechno liší než ten rámec, který byl vytvořen před 50 lety. Ten už nestačí pro dnešní ambice. A dále tedy eh, reagovali na všechny eh, připomínkové, eh, na všechna připomínková kola OECD a všechny naše odpovědi jsou zveřejněny v archivech na webovské stránce OECD a já si myslím, že tady je důležitá transparentnost. A poněvadž všichni pracují teď tak rychle na této studii, jde nám o to vytvořit ten nový legislativní rámec za dva, tři roky, tedy v krátké době. Když si uvědomíte, že ten původní rámec se vyvíjel před 50 lety, ale trvalo to léta a léta, než se na tom ty hlavní země dohodly, a e, tehdy v té době e, se do nich zapojilo méně než 10 a dnes e, skoro více než 50 zemí se zapojilo do jednání o tomto novém rámci, daňovém rámci. A tady jde o to eh, eliminovat ty stavy, kdy se neplatí daně, ale také i minimalizovat dvojí zdanění. To je také velice důležité. A je důležité, aby ti, kteří řídí tuto práci, to jsou většinou členové eh, ministerstev eh, financí, tak aby to úředníci hm, skutečně hm, věděli, jaké problémy řeší podniky, tak aby tyto jejich potřeby byly spravedlivě zohledněny v politických doporučeních. Tudíž my bychom chtěli apelovat na všechny, aby mm, se zaměřili na tento projekt BEPS, protože skutečně si myslíme, že asi mm, tento projekt bude znamenat velkou změnu v mezinárodním daňovém rámci. A asi, jak i někteří již řekli, Pascal Santemen, ředitel Eh, daňového oddělení řekl, že očekává, že globálně nadnárodní společnosti budou platit více na dani z příjmu v důsledku změn doporučených všem zemím. Jak jsem řekl, tím se má snížit stav, kdy se neplatí žádné daně a je třeba, aby lidé zdaňovali především tam, kde mm, mají E, svoje sídlo. Tato doporučení se budou týkat hlavních několika oblastí. Za prvé jde o to omezit odečitatelnost e, úrokových nákladů v nadnárodních společnostech. Samozřejmě to je jedno z velkých témat e, těch daňových rozhodnutí. Takže doporučení. Když máme i diskuzní materiál, který vydala G20 OECD, tam se hovoří o tom, že odpočet těchto úrokových nákladů bude skutečně omezeno na eh, výdaje třetích stran. Dále, druhá velká oblast, kde očekáváme významnou změnu, jsou pravidla o transferových cenách. Tato pravidla samozřejmě jsou zákonným požadavkem, který stanovuje, jak nadnárodní společnosti mají účtovat, jaké, účt, jaké mají účtovat ceny za zboží a služby v rámci skupiny, když se převádí z jedné země do druhé. Samozřejmě v minulosti eh, mm, to nefungovalo tak dobře, takže čekáme změny. I G20 OECD navrhuje, že zisky by měly být více v souladu s tím, kde ta aktivita, ta činnost na národní společnosti skutečně probíhá. To je důležitá věc. Mm, tady jde o to, abychom se zaměřili na ty velké zisky a abychom tedy omezili ty stavy, kdy se neplatí žádné daně, samozřejmě s tím, že ale členské státy, eh, kterých se to bude týkat, budou muset přijmout doporučení OECD. A třetí oblast, která z toho vyplývá, ta se týká i těch limitů pro eh, uznání eh, daňové přítomnosti nadnárodní společnosti v dané zemi. Tomu se říká v našem žargonu stála provozovna, ale to znamená skutečná daňová přítomnost té nadnárodní společnosti, tak aby tam začala platit daně. Tam musí být určitý limit pro administrativní účely, jak pro účely tedy finančního úřadu, tak i vlastně pro mm, účely té firmy, aby ten systém pro ní byl realizovatelný. Zde Možná asi OECD i navrhne změny, které sníží tento limit, proto aby se uznalo, že ta firma tam má stálou provozovnu a aby se zrušili některé ty anomálie, které existují i v těch smlouvách proti dvojímu zdanění, které, jak to vypadá, nefungují dobrým řádným způsobem. Potom je zde celá řada dalších oblastí, včetně eh, doporučení o výměně eh, finančních nebo daňových eh, rozhodnutí mezi finančními úřady v Evropě, to se, tím se zabývá váš výbor a určitě to také bude součástí směrnice kterou navrhl v březnu pan komisař Moskovici. Potom také i zde budou vydána doporučení o tzv. škodlivé daňové soutěži mezi státy. Domníváme se ale, že země, především menší ekonomiky, si budou přát podá, mm, poskytovat pobídky, aby mohly mm, podporovat zaměstnanost v zemi. A zde je jasná obava u těchto malých zemích, že právě tento projekt BEPS že to bude projekt, eh, kterého se zhostí ty velké ekonomiky a že eh, vlastně ehm, zde eh, sice a zde bude zásadní tedy propagovat ten princip, že se bude zdaňovat tam, kde probíhá ta aktivita. Dále, obecně řečeno, si myslíme, že v posledních letech došlo k velkým změnám ve způsobu, jak evropské podniky přistupují k daním. A to i kvůli tomu prostředí, kde existují určité praktiky, kterými se zabývá i váš výbor. Ehm, výbor, poradenský výbor <clears throat> pro podniky a průmysl, takzvaný BIAC, ehm, který patří pod OECD, který zastupuje podniky ve 34 státech OECD, tak vydal principy <clears throat> které by se podniky měly řídit při daňovém plánování, výkaznictví daní. A tyto principy říkají, že mezinárodní podniky přispívají významnou měrou globální ekonomice a vlastně platí mm, podstatnou část daně a to se netýká pouze daně z příjmu, ale i různých daní z, z, v podobě sociálních příspěvků, dalších příspěvků, ekologických poplatků, DPH. A mm, tam se i stanoví, že mezinárodní podniky by měly ale provádět pouze takové daňové plánování, které je v souladu s obchodní a hospodářskou činností toho podniku a neznamená to nějaké zneužívání. Dále se doporučuje, že podniky by se měly snažit, pokud to půjde, tedy i e, mm, dělat osvětu, aby veřejnost pochopila, e, jaký jde systém a měla v něj důvěru. A i tam, kde to bude e, mm, třeba, tak je třeba i podat vysvětlení, aby veřejnost měla důvěru a pochopila, že ten mm, podnik řádně přispívá do ekonomiky ve státě, kde operuje. Dnes eh, eh, na národní společnosti v Evropě většinou tyto principy respektují. A poslední eh, sondáž ukazuje, že i podniky více a více tedy zveřejňují své daňové pozice, což podle mě je velice důležité. A samozřejmě, pokud vás to bude zajímat, velice rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Děkuji a já nyní udělím slovo našim zpravodajům a vyzvu naše hosty, aby odpověděli na otázky a komentáře zpravodajů a potom eh, dám slovo eh, zástupcům politických skupin. V tuto chvíli má slovo paní Ferrera. Děkuji za to, že jste souhlasili s pozváním a jsem také ráda, že jste rádi, že jste tady. To jsem zaznamenala během vašeho vystoupení. A můj první dotaz se týká toho, o čem hovořil poslední e, řečník. E, s na fakt, že existují nejrůznější interní e, etická pravidla a pravidla obecně. Vy jste říkal, že jsou v podstatě operativní a fungují dobře, ovšem eh, ta země, o které jste hovořil, Spojené království, eh, tam eh, sněmovna rozhodla, nebo že vlastně tady není úplně jasné, kde prochází hranice mezi přijatelným přístupem ke zdanění a snahou vyhýbat se zdanění a agresivními tedy snahami o toto. Takže eh, otázka je, jak to je. Je potřeba to asi vyjasnit, kudy ta hranice vede. A potom všechny ty informace eh, z LuxLeaks, A já bych nejprve se chtěla zeptat, zda obecně informace, které eh, se dostaly na veřejnost, byly potvrzeny. Bylo tady obvinění, že eh, se zabýváte nejrůznějšími postupy, praktikami, eh, které by mohly být považovány eh, za agresivní daňové postupy nebo chování. A Eh, takové podobné mechanismy. A tady je potřeba znát váš názor na mm, toto stanovisko, jestli s tím souhlasíte nebo jestli ho odmítáte. A za třetí, na základě čeho nebo co vás vede k tomu, a tady se ptám především zástupkyně KPMG, Eh, vy jste hovořila o té transparentnosti a o spravedlivém daňovém systému, že si to přejete, aby to tak bylo. A co vás vede k tomu, eh, že afek, eh, agres, efektivní, agresivní daňové pláve, plánování a, a další opatření jsou v souvladu se státními pravidly, pravidly hospodářské soutěže hm, a, a kodexem vnitřního trhu, pravidly pro vnitřní trh? Mě by zajímalo, kde vy vidíte mezi tím hranici, jak to rozlišujete a myslíte si, že je tady vysoké riziko nebo vyšší riziko, že komise předloží velmi specifická pravidla eh, a myslíte si, že by to bylo spíše pozitivní nebo negativní pro vaše eh, podnikatelské aktivity? Dále, jak důležité je eh, pro vaši činnost takové ty, takové to různé poradenství, také směrem vlastně i k daňo, vyhýbání se daním. daním. Tady se hovořilo o tom, že někteří e, z vás tady zaměstnávají 9 tisíc pracovníků, máte 2 e, miliardový zisk. E, jak to vy interpretujete takový obchodní model? A potom další věc, a to je eh, role eh, různých daňových rájů, offshoreových eh, rájů. Máte tam také své pobočky a my víme, jakou roli toto hraje také v obchod, když hovoříme o obchodech z USA. Mě by zajímalo, jaká je role zemí, které tedy neplní stejná pravidla, nebo kde eh, tedy nejsou stejná pravidla, jako je třeba eh, Gibraltar a další místa, Channel Islands a dále. Vy eh, poskytujete poradenskou činnost firmám, vládám, ECB, Evropské, Evropské komisi poskytujete poradenství a také členským státům a velmi často ve stejné věci. Vidíte tam nějaký eh, střed zájmu, eh, když poskytujete poradenství ke zcela stejné mm, věci a to na různé strany? Zajímal by mě váš názor. Děkuji. Já dám eh, slovo ještě dalšímu zpravodaji a teď bych netechnicky a nevědecky chtěl uh, prezentovat eh, to, co říkala paní Ferreira, eh, a to tímto. Eh, v období mezi dvěma válkami byl jeden slavný známý obchodník se zbraněmi, který dokázal prodat zbraně oběma stranám, které proti sobě válčily. To by dnes bylo nemožné, nepřijatelné, ale nemáte vy někdy takový pocit, že hrajete obdobnou úlohu? Ehm, to je možná trochu úsměvné k tomuto velmi vážnému tématu. Slovo má pan Teurer. Děkuji. Tak... Eh, děkuji. Já bych rád navázal na to, co říkal pan předseda a chtěl bych se vás zeptat, zda situaci eh, daňové soutěže eh, vnímáte jako určitou daňovou válku v přeneseném slova smyslu. Nejprve bych chtěl poděkovat za to, že jste eh, jako zástupci Velké čtyřky přišli mezi nás. Politická eh, příležitost eh, to bylo to odhalení v rámci investigativní novinářské sítě. Tam vlastně byl jeden whistleblower, který byl někdejším zaměstnancem jednoho z podniku z Velké čtyřky a Tady až příští týden ve veřejném slyšení budeme hovořit právě s whistleblowery a až v příštích týdnech eh, eh, budeme hovořit s vědci a odborníky, eh, tak bychom nejprve chtěli pohovořit také s vámi, s vašimi firmami. Paní Ferreira, zpravodajka, už upozornila na tuto problematiku, že vaše společnosti KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte a Ernst Young poskytují poradenství jak firmám, tak vládám a proto zcela konkrétní otázka. Zajímalo by mě, zda jste v minulých letech, víte, že hovoříme o e, době od roku 1991, zajímalo by mě, jestli jste radili e, státním vládám v otázkách zdanění a pokud ano, tak o jaké členské země se jednalo? A když konzultujete eh, k daňové, k dodržování daňových předpisů firmy a potom také k BEPS, tak mě by zajímalo, jak vlastně pokrýváte tyto oblasti poradenství neboli do jaké míry jste zde aktivní v Evropě a nebo celo, celosvětově. Zajímalo by mě, jakým způsobem tady pracujete s klienty, kdo se mm, chápe iniciativy. Dříve tady byl takzvaný Double Irish model anebo Dutch Sandwich a mě by zajímalo, jestli je to tak, že jsou to firmy, které se na vás obrací a které se vás dotazují, zda by mohli celou tu věc nastavit tak a tak, a nebo jestli je to tak, že naopak vaši zaměstnanci se chápou iniciativy a upozorňují firmy na možnosti, které existují. Potom další dotaz. Jaká je politika vašich firm nebo vaše pozice k otázce, se toho, zda bylo všechno legální, protože na veřejnosti se hovoří o tom, že všechny tyto modely byly v podstatě nelegální, ale pokud byly legální, tak by mě zajímalo, jestli vůbec je nějaký problém, jestli vůbec potřeba něco řešit. A potom otázka závěrem na téma whistleblowerů. Ehm, známe případy, Eh, whistleblowerů, které byly zveřejněny. Eh, pokud jde o informace daňových orgánů a vlastně došlo k odsouzení eh, v jiné zemi. A já si myslím, že je to velice problematické, protože když určitý občan upozorní státní zprávu svého státu na to, že určitý podnik nebo společnost v té dané zemi porušuje zákon a e, vlastně za to, že na to upozornil, e, potom je popohnán e, k nějaké zodpovědnosti, právní zodpovědnosti třeba v jiné zemi, tak to podle mě není spravedlivé. A nebo obráceně viděno, si myslím, že dokonce existuje povinnost upozorňovat e, úřady na to, když dochází k porušování e, zákona. Mě by tedy e, zajímalo, jak zacházíte nebo jak přistupujete k whistleblowerům. Existují určitá pravidla, kterými chráníte své zaměstnance, když úřadům předávají takové informace eventuálně a nebo jak řešíte eventuálně trestní eh, činy vašich eh, mandantů, když v jiné zemi vlastně jsou eh, jaksi obviněni. Jak se k tomu stavíte? Děkuji. A nyní prosím, odpovězte na to, co tady zaznělo, možná v obráceném pořadí. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Ferreira se ptala o interních etických kodexech a o tom, jak jsou tyto efektivní. A e, diskutovala e, o e, komisi pro veřejné účetnictví dolní sněmovny britského parlamentu. Pokud by všechno, co bychom měli, byl pouze interní etický kodex, tak by to jistě nestačilo, k tomu dodám. Ovšem ve všech případech členové mé firmy, firm zde zastoupených, ale i firm zde nezastoupených, v každém případě se řídí zároveň také zákonem a regulačními a etickými standardy. A pokud, to, pokud tato pravidla porušíme, tak se proti jednotlivcům podnikají příslušné kroky. V některých případech to vede k pokutám, v jiných případech ke školení, ještě v jiných případech třeba ti lidé eh, ztratí možnost být daňovými poradci eh, v dané zemi. Takže eh, spolehat se pouze na interní standardy není dostatečné. Ale interní pravidla jsou samozřejmě velmi důležitá, protože pomáhají všem, kteří pracují v naší organizaci, pochopit, jaká je jejich odpovědnost a co musí, co musí dělat obecně za to. Možná jedna z oblastí, kde máme pravidla a normy, eh, pokrývá oblast whistleblowerů této oblasti, pak, když panují nějaké obavy ve smyslu, že tedy došlo k porušení standardů proti praní špinavých peněz, pak je právním požadavkem, a je naprosto zásadní, aby ten daný partner, aby ten daný zaměstnanec upozornil eh, příslušného úředníka, který má na starosti podezření z praní špinavých peněz a ten pak zváží, zda se bude něco reportovat nebo ne a pokud ano, pokud je to opodstatněné, pak ten daný úředník tu zprávu podává policejním orgánům a pak se podnikají kroky ze strany policie. Takže to funguje takto. Není přípustné, aby lidé mimo ten daný případ o tomto diskutovali nebo do, o tom dokonce věděli. Je e, zde jeden požadavek, požadavek na důvěrnost ve všech otázkách praní špinavých peněz a to zahrnuje například také případy možného daňového úniku a nebo porušování trestního práva, na která můžeme během těch transakcí narazit. Takže tolik k tomu. Můžu vás přerušit v této věci, protože vy hovoříte o praní špinavých peněz, to je samozřejmě velmi významné téma, kde je vlastně povinnost jednak pro firmy a zaměstnance firm, aby upozornili na skutečnosti, se kterými se seznámili během své profesní aktivity a které je vedly k přesvědčení, že tam dochází e, k praní špinavých peněz. Zajímalo by mě, jestli v případě vaší e, společnosti e, jste měli takové případy, kde jste vlastně tímto způsobem spolupracovali s daňovými úřady a přišli jste na takovéto praktiky. Firstly, let me say... Zaprvé bych chtěl říct, že neznám žádná čísla o vydaných zprávách. My nemáme k dispozici tato data, mají to pouze naši úředníci zodpovědní za praní špinavých peněz, ale vím, že to nezahrnuje jenom případy trestních peněz, které se perou nebo někam transferují, ale jsou to i případy podezření na daňové úniky, anebo kde, kde je podezření na uh, porušení trestního práva v souvislosti s daněmi. Takže není to pouze to, že se zločinci snaží své peníze přetvořit na něco, co by mohli snáze používat. Je to i oblast daní. A vím, že určitý malý počet zpráv byl v těchto případech podan, ale nemám ta čísla k dispozici a myslím si, že vzhledem k důvěrnosti těch dat ani ta čísla k dispozici být nemohou. Děkuji, pan Van Feichl. Děkuji vám, pane předsedo. Velmi stručně k tomu etickému kodexu, než se dostaneme k tomu ostatnímu. Já eh, mám s etickými kodexy a podobnými věcmi vždy trošku problém. Řeknu vám proč. Eh, to, co by se očekávalo, od kodexu chování, od etického kodexu, to tam všechno je. Máme různá sdělení typu například u PricewaterhouseCoopers, kde se říká, veškeré daňové poradenství bude založeno na solidní znalosti biznisu klienta. Žádné poradenství nebude založeno na méně než plném zveřejňování údajů všem příslušným daňovým úřadům. Takže všechna ta políčka si můžete očkrtnout. A to je ta jednodušší část celé věci. Když se podíváte na nás, na Velkou čtyřku, jsou to skutečně velké a řekl bych odpovědné organizace, které necítí pouze právní závazek, ale také závazek jdoucí daleko za rámec pouze právního rámce. Chceme zajistit, aby daňové orgány věděly o všem. Ale ta situace je o dost složitější v oblasti daňového plánování, daňového snižování a různého využívání daňových pobídek. Tam je otázka, kde bude ta hranice. A to je přesně ten problém pro mě v kontextu etického kodexu, kodexu chování. A dovolte mi uvést jeden příklad, abych bylo jasné, co tím myslím. Slova daňové, vyhýbání se daní, tato fráze, tax avoidance, se stává jaksi negativním pojmem a implicitně je to něco špatného, ale já nevím, kdybych byl třeba vášnivý kuřák, kdybych se vzdal kouření cigaret kvůli e, spotřební daní, která se na tabák uvaluje, tak bych se vyhnul daní. Ale nikdo by neřekl, že to je špatné. A nemyslím si, že to je ten výsledek, e, které vlády chtěly. Pokud odepisuji úrok za hypotéku a tím pádem mám negativní příjem, tak to je podobný problém. Pokud využijí patent box, který nějaká vláda zavede, tedy za tím účelem, aby podporovala výzkum a vývoj v dané zemi, to je také v pořádku. Ale je to redukce eh, daňové zátěže a konec konců patent box v jedné zemi znamená erozi daňového základu v zemi jiné. A teď ještě o krok dál. Nejde o patent boxy, ale je o disparitu mezi systémy. Něco, co je odpočítatelné někde, není vůbec zdanitelné někde jinde. Kde bude ta hranice? Ty první dva příklady jsou poměrně jednoznačné, ale tam u těch patent boxů a u těch disparit daňových systémů, tam už je to dosti obtížné. Když se podívám na etický kodex PricewaterhouseCoopers, dočtu se tam, pakliže nemáme žádný účel biznisu, nebo pakliže dojde eh, k porušení zákona nebo jeho záměru, tak poradenství ze strany PricewaterhouseCoopers nelze očekávat. Nicméně, co to znamená porušení zákona? Porušení zákona jednoho státu? Velice často můžete splňovat eh, literu a záměr zákonů obou zúčastněných států, ale ve finále nezaplatíte žádnou daň. Takže sečteno a podtrženo. A Zkrátka uvidíme, kam se dostaneme v rámci BEPS. Sečteno a potvrženo, potvrženo jde o jasnost pravidel. A doufejme, že ta pravidla v budoucnu budou lepší než teď. A doufejme, že tehdy vyřešíme celou řadu těch problémů, které máme dnes. Omlouvám se za délku odpovědi, nicméně musel jsem to říci. Děkuji, pan Sagen. Děkuji vám. Já bych navázal na eh, oba tyto body, na etické kodexy a přejdu i k otázce daňové politiky. Za prvé si myslím, že podíváme-li se na etické kodexy, tak eh, to je citace té komise pro veřejné, veřejné výdaje. myslím si, že vláda na to reagovala ve Velké Británii poněkud eh, jinak, ale toto je skutečně něco, co musíme držet jaksi v popředí eh, našeho povědomí, je potřeba zajistit, aby takovéto kodexy plnili to, co plnit mají. Eh, zarazily mě ty komentáře, které jsme slyšeli před chvílí o daňové politice a tím navazujeme na otázku daňové hospodářské soutěže versus daňové války a na otázku, zda je vše teď legální. Členské státy a vlády obvykle určují vlastní daňový systém. Jedna z výzev, která nás dovedla tam, kde jsme teď, je nedostatek transparentnosti k tomu, jakým způsobem ten daňový systém má skutečně fungovat. V podstatě prostřednictvím etických kodexů a práci na nich jsme viděli e, spoustu různých daňových, daňových prostředí a to, že komise přeskoumávala. A pak se s různými členskými státy dohodlo, že se provede rollback, anebo že se nebudou zavádět nová opatření, která by byla e, v tom novém slova smyslu agresivní a, a přitahovaly by aktivitu z jednoho členského státu do druhého. A v, určitým, v určitém slova smyslu to je přesně situace, ve které jsme teď v oblasti daňových rozhodnutí. E, zaměřujeme se na to, zda nějaká rozhodnutí nejsou e, příliš netransparentní, a snažíme se tyto oblasti případně řešit. Jsou to například etické kodexy a další. Jedna z klíčových příležitostí, kterou zde máme, je zvýšení transparentnosti mezi členskými státy a mezi daňovými zprávami. A pak můžeme začít spochybňovat, zda ta konkrétní aktivita, která se odehrává v jednotlivých členských státech, pasuje do toho záměru a do sady požadavků, které se uvalují na členské státy co do vyvíjení vlastního daňového systému. Takže já si myslím, že práce na etických kodexech je dobrý model, kterým se můžeme řídit, co se týká výsledků celkové transparentnosti systému. Děkuji. Děkuji, madam. Děkuji. Já navážu na několik eh, bodů, které eh, nebyly zodpovězeny, nebudu opakovat to, co říkali pánové, já s tím většinou souhlasím. Vy jste se ptala konkrétně, jak fungujeme my, kolik lidí zaměstnáváme a co přesně děláme. Toto je, myslím, dobrý příklad toho, jak komplexní je mezinárodní daňový svět, protože potřebuje spoustu lidí, aby se s tím vypořádali. Ta čísla, která jste zmínila, jsou z Spojeného království 9 tisíc lidí a 2 miliardy, tedy v rámci té velké čtyřky, což je opravdu hodně. Zejména, když se zaměříte na to, že velká většina práce, kterou děláme, je v podstatě založená na dodržování předpisů. Samozřejmě mohu mluvit si s jistotou pouze za KPMG ve Velké Británii, ale každý rok podáváme zhruba 15 tisíc daňových přiznání. Vynásobte si to na eh, ty čtyři firmy a na eh, všechny členské státy zde zastoupeny a uvědomíte si, jaký je to obrovský úkol jenom ta daňová přiznání podat. Eh, hovoříme pak také o kolezích z sektoru price transferu. Oni dělají většinou dokumentaci a případové studie které jsou zapotřebí jaksi jako podpůrný materiál pro daňová přiznání, což je také obrovský úkol. A ačkoliv se může zdát, že to je obtížné, eh, je zvláštní, že to říkám já, je to práce, která by vlastně neměla muset probíhat. Měli bychom mít daleko snazší daňový systém, aby ho firmy mohly plnit. Daleko snazší než je teď. No a jaké je množství času, které trávíme na, na, na daňovém plánování, které má tolik pozornosti? Eh, Odpověď je taková, že to bývalo více. Dnes to je v podstatě nula. Bývalo to více, eh, byla potom větší chuť, spíš se o tom mluvilo jako o přijatelné a zcela normální věci a obecně řešeno, eh, naši klienti za námi chodili, ptali se nás na to, co by se dalo udělat tam a tam a naším úkolem vždy bylo klientům eh, připravit různé scénáře, které budou mít různé daňové výsledky. A budete překvapeni, jak často, když to klienti viděli tyto volby před sebou, si eh, firmy vybraly tu cestu, která vedla k vyšší dani. Protože oni se snažili hodnotit eh, nějaký biznisový podnik celkově, ale daň je jenom jedna malá součást toho celého procesu. Samozřejmě bez pochyby byly případy, kde eh, daňové výhody jsou tak velké, že naruší rozhodovací, obchodní rozhodovací proces dané firmy ale to byl pouze malý segment našeho biznisu. Kdybych to měla odhadnout, tak to bylo, dejme tomu, 5%, ale to jsem možná ještě přehnala. Ale dnes už je to daleko méně. E, naši korporátní klienti nemají chuť ztrácet čas přemýšlením o něčem, jako je toto, protože velmi dobře vědí, že pak, když je to daňové plánování, které podniknou, vygeneruje neočekávaný výsledek a nechtěný výsledek, pak e, tím bude něco dělat vláda daného členského státu a nebude to udržitelný výsledek. Takže byla to malá součást našeho biznisu, ale ta, ten segment se dále zmenšuje. Já si myslím, eh, že by si lidé hlavně měli uvědomit, kolik práce to je zajistit, aby vše splňovalo předpisy. Eh. Děkuji. Pan Toiler chce slovo. Děkuji, děkuji, jenom mám otázku, poněvadž dvě z mých otázek zůstaly bez odpovědi. Jednak otázka o tom, jak eh, prakticky jenom pan James Komik se o tom zmínila, ale ještě nebyla úplně zodpovězena otázka, zda-li eh, radíte i vládám v Evropské unii. Já z toho tedy dedukuji, že neposkytujete poradenství vládám členských států EU. Děkuji Eliza také. Stejná věc, případný konflikt zájmu mezi mm, poradenstvím pro klienty a instituce. Ehm, potom role těch offshoreových rájů a jsem, e, takže e, bych ráda tady slyšela odpověď. Pan Dotwell. Děkuji, já bych začal tematikou poradenství vládám a dalším. Je pravda, že my jsme žádani o stanoviska eh, k daňové politice a my připravujeme tato stanoviska pro vlády, třeba v případě projektu BEPS, tak všechna tato stanoviska jsou zveřejňována, můžete si je přečíst a Mm, veškeré konzultační schůzky, jako tady toto slyšení, tak to je k dispozici na internetu, pokud někdo si to chce prohlédnout. Také i dáváme odpovědi národním vládám, například já osobně poskytuji odpovědi britské vládě, když se nás ptá na náš názor a když nabízíme tyto názory a stanoviska, tak se snažíme tedy i poukazovat na případné problémy, vylepšení daňových systémů, ale ministerstva financí a finanční úřady mm, mohou dostat všechny tyto názory, vyhodnotit je, udělat si vlastní úsudek a případně na základě toho vytvořit nějaký legislativní návrh či jinou normu přijmout. Takže ano, my samozřejmě v tomto smyslu působíme jako poradci podnikům také, ale pokud eh, se zeptáte britského ministra financí, tak on eh, odpoví, eh, že jsou schopni sami vyhodnotit odpovědi, odpovědi, které dostanou od nás a také i v konkrétních případech eh, se snažíme eh, eh, zajistit odborníky, kteří se zaměřují na politiku, což je moje role. A když odpovídáme, tak tam tedy se snažíme mm, pokryt veškerou tematiku a ne jenom argumentovat úžeji třeba mm, na základě pravidel proti obcházení mm, daní a podobně. Ne, my se snažíme tedy vždycky mm, pojmout šířej dané téma, poukázat na nedostatky, slabiny, na návrhy legislativní, které jsou nezbytné, aby se situace napravila a naše politika byla takto koncipována e, celou dobu, co asi pamatuju, již působím takto více než 10 let. E, chceme tedy vždycky vystupovat vyváženým způsobem. Víme, že členské státy potřebují inkasovat daně a, ne, a kdybychom chtěli mm, plédovat ve prospěch daňových prázdnin pro všechny, tak by žádné daně nebyly. Ano, bylo by důležité udělat rozdíl mezi eh, poradenstvím za, eh, zdarma a potom eh, konkrétní službou, kterou poskytujete vládě nebo ECB, za kterou dostáváte honorář na základě smlouvy. Mhm, takže, eh, takže to je důležité, abychom tedy věděli, tady jak, protože vy samozřejmě se zapojujete do veřejných připomínkových řízení, ale o to mi nešlo tady. Samozřejmě, samozřejmě já nevím o žádné činnosti, která by byla eh, placena britskou vládou. Vím, že komise ta čas od času zadává eh, studie ve výběrových řízeních a něk- některá z těch firm tedy potom to dostane a vytvoří tu studii. Také i dovolte, abych se vyjádřil obecně k daňovým rájům. Ono je těžké definovat, co to je daňový ráj. Malinký ostrůvek někde, bez lidí, kam jezdíme na dovolenou, to vás asi napadne, ale řada zemí jako Irsko, Švýcarsko, Singapur se klasifikují, tedy některé nevládní organizace je kvalifikují jako daňové ráje, protože mají nižší míru zdanění. Ale podle mě důležitá věc je tom e, podívat se, zda-li tam skutečně ty podniky či lidé podnikají. Máte místa třeba jako Singapur, Švýcarsko, Irsko a mm, tam je třeba se podívat, zda tam podnikají. E, to je potom spíš soutěž mezi státy, kdy ty státy e, poskytují pobídky třeba těm rezidentům, mm, kteří tam působí, a pokud je v souvislosti s jinými zeměmi, takže často ty se používají pro fund management, pro zprávu finančních prostředků, fondů. A tam často, tam odtamtud se zpravují investice a ve většině zemích se e, tyto fondy nezdaňují, ale co se zdaňuje, jsou investice, které ty fondy provádí to se zdaňuje. A také ti investoři také budou muset vždycky platit daně. Samozřejmě některé jsou tedy penzijní fondy, které jsou e, osvobozeny od daně, ale někdy to mohou být jednotlivci či firmy, které platí normální daně. Potom máme Lucembursko, Irsko v Evropské unii, které jsou známé, které poskytují celou e, škálu e, pobídek pro tyto správce fondů a, a mm, takové různé režimy, které jsou pro ně praktické. Děkuji, pan van Begen. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k tomu bodu konfliktu zájmu. To znamená, když naše firmy působí jak pro podniky, tak pro státy. A vaše otázka. Tak tam mě, na, na, mě tedy zde napadají příklady, kdy tedy eh, my tedy jako PVC, PricewaterhouseCoopers, se poskytujeme i za honorář poradenství eh, vládám. Často je to Evropská komise, která mm, vypisuje výběrová řízení na různé studie a mm, PVC hodně mm, takových studií dělala. Nedávno jsme implementovali systém, podle kterého se vždycky eh, zamyslíme vážně nad možnými konflikty zájmu. Nedávno hm, tady to bylo jedno výběrové řízení, které zahrnovalo hodnocení dopadů v oblasti eh, těch eh, režimů, privilegovaných režimů a obcházení daně většinou ty žádosti se dostanou na můj stůl a já mm, jsem hovořil s osobou odpovědnou za výběrové řízení a řekli jsme si, to není oblast, do které bychom se chtěli pouštět, protože tam by mohl být buď přímý nebo vnímaný, zjevný konflikt zájmu a takže jsme se neúčastnili toho tendru, který se týkal studie eh, obcházení daní a Eh, těch eh, režimů, podle kterých se udělují daňové výsady. Další část, která byla zmíněna tady v této místnosti před 14 dny, to je studie eh, CRD4, to znamená, mm, týká můj kolega Beckman tady s vámi hovořil, to jsou studie, já to řeknu jinak, bylo by velkým plítváním, kdyby se nevyužily zdroje velké čtyřky pro podobné studie. A závěr Evropské komise byl, že ano, my jsme, že country by country reporting je velice užitečné. A další oblast, kterou jsem si zaznamenal, je budování kapacity capacity building což je docela nedávný jev u nás ve firmě PVC. Máme na to skupinu lidí, která pomáhá vládám při budování kapacit, při koncepci daňových předpisů a zákonů, které jsou zrovna vhodné pro danou zemi a její fázi vývoje, co je efektivní zpráva eh, daní. A zde ty zájmy Mm, podniků a těchto zemí většinou jsou v souladu. Je to zájem podniků eh, mít k dispozici solidní infrastrukturu, dobré daňové předpisy, do, dobrou finanční zprávu. A zde je tedy PVC aktivní. A nakonec ještě je to eh, tedy dodržování eh, daňových předpisů podniky, corporate compliance, zde mm, máme mm, různá pravidla pro kontroly a mm, způsob, jak tedy finanční úřady nakládají s osobami povinnými k dani. E, zde to je oblast, kde tradičně know-how velké čtyřky a PVC je velice užitečné a já osobně jsem i se zapojoval do daňových reform. Hodně jsem pracoval pro nizozemskou vládu. Tady jde o to znát tu správnou rovnováhu. Samozřejmě vy nemůžete eh, poskytovat poradenství k takové nějaké konkrétní věci opatření, pokud v samé oblasti jste předtím poskytoval poradenství velkému klientovi týden předtím. Ale tady jde o to Eh, posloužit klientovi v daném okamžiku a tak to je. A musíte samozřejmě být lojální eh, mandátu, který vám dal klient. Je třeba ke všemu přistupovat s veškerou péčí, citlivostí, je, lze to udělat. A extrémní řešení by bylo skutečně postavit pevnou zeď mezi daňovými poradci a vládami. Opakuji, co jsem jí řekl. To by bylo velké plítvání know-how, protože my máme tak velké know-how, které vlády mohou využívat. Já se nechci vyhýbat ostatním otázkám, ale možná ehm, tady teď já bych eh, ve prospěch dalších řečníků to zastavil. Děkuji pan Sanger, takže konflikt zájmu, na to bych navázal. A nebudu opakovat, co řekli předřečníci, jenom možná bych eh, navázal na paní McCormick. My máme velké zkušenosti z toho, jak poskytujeme poradenství našim velkým klientům s daňovými režimy a protože poskytujeme hodně toho poradenství, tak máme velký náhled na věc a můžeme tedy poskytovat potom eh, kvalitní poradenství vládám. Máme velké, velkou úroveň know-how, eh, která může být potom velice cená při přípravě reform. A pokud jde, jak bylo řečeno v souvislosti s PVC, tak i my děláme hodnocení dopadu třeba pro komisi, třeba když jsme studovali proveditelnost trans- daně z finančních transakcí a podobně, nebo budování kapacit, capacity building, nebo technická pomoc. A toto mohou být příklady za kter, příklady práce, za kterou dostáváme honoráře. Samozřejmě my radíme klientům, jak se loajálně, s veškerou péčí a to je velká příležitost, aby nejenom vlády, ale některé další organizace, když hledají lidi s velkým know-how, tak eh, právě výhoda Velké čtyřky je, že my máme široký globální záběr, to znamená, jsme schopni poskatovat poradenství jedné zemi třeba mm, s konkrétní reformou jim radit na základě zkušeností, které jsme jako Velká čtyřka získali v jiných zemích. Eh, zkušenosti s reformami v jiných zemích, třeba s těmi, které se povedly, a, nebo naopak eh, poučit se z těch, které nešly tak dobře. Je to ale pouze jenom poradenství. To znamená, je to potom na rozhodnutí vlády, která se rozhodne, jak naloží s takovou radou. I když samozřejmě my poskytujeme tu radu způsobem, který nejlépe umíme. Děkuji. Děkuji, já doufám, že tady teď jsme odpověděli na všechny vaše otázky. Ještě bych doplnila jednu věc, která se týká daňových rájů. To je asi téma, o kterém jsme hovořili nejméně. Tady jsou dvě věci, pokud jde o definici daňového ráje. Jednak def, jedna definice je samozřejmě tam, kde se vybírá daň z příjmu právnických osob, respektive nevybírá se vůbec, a, nebo Eh, eh, nebo když, je to, když nechtějí zdanit konkrétní zdroj příjmu, a takže potom velice často tady jde o to dosáhnout eh, na daňovou neutralitu. A bylo by velice užitečné, kdyby evropské státy umožňovaly různé věci, aby podniky nemusely jít jinam. E, třeba Irsko a Lucembursko byly schopny poskytovat toto. Takže to je jeden aspekt daňových rájů. A potom, e, daňo, potom je to daňové tajemství. To je také často spojováno s daňovým rájem. To je ale jiná věc, protože když umožníte lidem, aby skrývali zdroje příjmů, tržeb, a které jinak by byly legitimně splatné, dlužné, tak to je nepřijatelné určitě. A tím se zabývá Evropská unie, OECD a je třeba ještě přijmout další kroky, aby se zde zajistila transparentnost. Ale transparentnost eh, mm, tady musíme být také opatrní, protože i transparentnost Eh, může tedy napáchat škody, protože jsou situace, kde je třeba zachovat to tajemství, kdy potom by ty osoby mohly být eh, obětmi třeba vydírání a podobně. Mm, takže a já proto vítám veškerou práci, kterou dělá Evropská unie. Děkuji a nyní dám slovo mluvčím skupin a začne paní Danuta Hübner za EPP. Thank you. I, I'm... Hm, děkuji. Je mi líto, že jsem se nemohla účastnit první části eh, tohoto zasedání, takže pouze položím své otázky. Ehm, chtěla bych se vás zeptat, zda máte nějaká konkrétní doporučení k tomu, jak eh, nastavit eh, ty patent boxes, tak aby splnili svůj efekt a nenarušili hospodářskou soutěž. A má druhá otázka, nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale já mám obvykle pocit, že čím jednodušší jsou zákona pravidla, tím méně jsou zneužívána a obcházena. A já nevím, jestli souhlasíte tedy s tímto výborem v tom, že potřebujeme eh, jasná a jednoduchá daňová pravidla, Souhlasili byste s takovým úsilím, připojili byste se ke snaze zjednodušit tyto věci? Máte k tomu nějaké podněty, které by nám pomohly to zjednodušit? Myslíte si, že by nám to eh, pomohlo v tom, že by eh, se subjekty snažili méně tyto věci obcházet? Budu vždy dávat slovo třem poslancům a potom budou odpovědi eh, SND Petr Simon. Děkuji za všechna vaše vyjádření eh, ke střetu zájmu, ale já bych tady chtěl ještě jednu věc doplnit. Vy jste hovořil o, o jedné věci, eh, o té jednodušší, a tady eh, kolega z Deloitte hovořil o, o těch pravidlech v oblasti praní špinavých peněz a dalších věcí, které jsou ovšem samozřejmé, o tom v podstatě ani nehovoříme. My předpokládáme, že tam se lidé jako vy budou samozřejmě chovat v souladu s právem a pokud možno to interně ještě nařídíte svým zaměstnancům písemně. Um, nám jde o konzultaci vlád v tom, jak lépe nastavit daňová pravidla, jak tedy lépe eh, nebo jak je možné tedy eh, daně eh, neobcházet nebo naopak obcházet a jak to tedy nastavit, aby se tomu zabránilo. Eh, to je samozřejmě také dobré, je to užitečné, ale nám jde o jiný střed zájmu. Nám jde o ty případy, kvůli kterým tady sedíme, tedy o ty případy, kdy členské státy nejsou eh, ti dobří, eh, kteří chtějí daňové zákony udělat přísnější a lepší, ale dám o ty případy, kdy to byly členské státy, eh, které jednotlivé firmy speciálními daňovými pravidly že jim umožnili z našeho pohledu nebo z pohledu veřejnosti uměle přesunout své zisky do určitého státu, kde vlastně tyto zisky byly co nejníže výhodně pro ně zdaněny. A teď jde o tady ten třetí případ a proto se táži, a byla tady kolegyně paní Ferreira a dalšího kolegy Toirera, v minulosti jste se někdy zabývali takovýmto třetím, eh, tímto třetí, eh, za třetí uvedeným případem, kde se pomáhali vládám vytvořit modely, eh, které by vedly k výsledku těch situací, kvůli kterým tady dnes sedíme, a kde jste zároveň radili firmám, aby využívali tyto modely a možná zároveň Evropské komisi poskytovali poradenství na to, jakým způsobem takovým situacem zabránit. To jsou ty situace, o kterých dnes hovoříme. To jsou ty situace, kde vaše poznatky vlastně mohou mít negativní dopad pro veřejnost, protože vy vlastně každému radíte v tom, co zrovna potřebuje, ale eh, ten eh, větší celek společnost eh, vlastně na tom tratí. Já jsem rád, mm, že Tady eh, vaše eh, kolegyně hovořila o tom, že dnes nikdo tyto služby nepoptává, ale to je otázka poptávky a nabídky. Možná, že v budoucnosti ta poptávka zase stoupne a kolega z PVC tady hovořil o tom, že přišlo určité rozhodnutí nebo nějaký, um, nějak, nějaký dotaz nebo poptávka po službě, kde jste řekli, že to je střed zájmu a odmítli jste to, ale mě by tedy zajímala tato otázka v rámci vašich firm Eh, ve vztahu k té konstelaci, kterou jsem tady právě popsal, eh, konstatovali jste, že právě eh, tam nejde o nějaká náhodná rozhodnutí, ale kde vlastně se záměrně nebo stalo, že vědomě určitý pracovník si tyto souvislosti uvědomil a řekl ne, na to nepřistoupíme. A nebo tam máte opravdu pevná, jasná pravidla, jak zabránit tomuto střetu zájmu? Potom třetí otázka. Eh, zákonná pravidla o zabránění střetu zájmu, eh, to jsou věci, které jsme zavedli u auditorů, tedy eh, provádět audit u jednoho podniku nebo u podniku, ano, a zároveň ale ne vlastně poradenství k daním Eh, na straně druhé. Myslíte si, že by bylo smysluplné, kdybychom my jako zákonodárci se eh, do této oblasti také pustili a začali na, navrhovat pravidla, eh, která by tyto střety zájmů u daňového poradenství, že by se tady těm věcem zabránilo, podobně jako tomu bylo u auditorů. Děkuji. A poslední řečník tohoto kola je pan Ben Luke, místo předseda naší, našeho výboru. Děkuji, pane předsedo, já budu hovořit německy. A já bych do toho chtěl vnést trochu jiný akcent, zúraznit něco jiného než předřečník. Nechci pokládat otázku eh, při eh, odpovědi, na kterou byste potom museli zpytovat své věci vědomí, ale mě jde o tom. Eh, že samozřejmě vy provádíte vaši obchodní eh, aktivitu a samozřejmě předpokládám, že to vše děláte zákonně a v zájmu vyššího celku, ale mně by teď šlo o to, že došlo možná k určitým dohodám mezi eh, firmami a vládami, které možná nebyly v zájmu většího celku společnosti, možná nějaké postupy v oblasti zdanění, kde to bylo vlastně výhodné pro ten stát, který tu možnost uvolnil, ale zároveň to vedlo k erozi daňového základu v jiných zemích. A já budu tedy předpokládat, že vy ve vaší praktické činnosti eh, jste se dozvěděli o takových dohodách a možná, že jste si řekli, že ne, my to podporovat nebudeme a odklonili jste se od toho, ale máte asi zkušenost s tím, že k tomu něčemu takovému došlo a mě by zajímalo, jak tyto techniky na, nebo postupy na zabránění zdenění vznikají. Kdo tam vlastně se chápe té iniciativy? A já teď nepodsouvám, že to přichází z vaší strany. Mě by zajímalo, jestli tu iniciativu, eh, že to vlastně přichází od podniků, kteří, které hledají eh, nějaké daňové možnosti potom se obrátí na vás jako na poradce a vy potom nějakým způsobem zareagujete. A nebo je to tak, že daňová, eh, daňové mm, orgány eh, jsou aktivní a obrátí se na firmy a nabídnou jim určité možnosti eh, daňových úlev. Takže mě by zajímalo, odkud přichází ta iniciativa toho, co potom vnímáme jako poškozování toho vyššího zájmu společnosti. Jaké je to pro vás jakožto pozorovatele této hry? Kde jste se dozvěděli o takových postupech, když s tím třeba nesouhlasíte, co o tom víte a odkud přichází ta iniciativa? A dále by mě zajímalo eh, ten eh, problém toho asi daňového plánování, Eh, kdybychom to vyřešili, myslíte si, že by se objevily nějaké jiné techniky obcházení daní, že by se tam objevily nějaké nové skuliny, kterými by bylo možné uniknout zdanění? Mě by zajímalo, na co bychom měli dále dávat pozor. Na jaké další věci? Jaké jsou tady možnosti eh, bránit se daním? když vlastně bychom tyto možnosti, o kterých diskutujeme, eh, odstřihli, když už by to nebylo možné, tak by se možná objevily nějaké další cestičky, hm, aby se využilo nějaké, nějaké úlevy na daních, aby se využily a opět by to poškodilo společnost. Děkuji. Kdo si chce vzít slovo? Pan Sanger. Děkuji. Já zareaguji nejprve na tu poslední věc. Myslím si, že je velice důležité mít na paměti jednu věc, a paní McCormick už to zmínila, podniky hledají e, jistotu, pokud chtějí investovat v určité zemi a když investují, tak je zajímá, jaký, jaká tam bude daňová sazba, kolik e, na daních zaplatí a tak dále. A já si myslím, že to je velká příležitost pro parlament, komisi a pro Evropu, aby toto využili jako možnost zajistit, že ten systém zůstane robustní a silný. Ehm, protože podniky, e, ty by si tady mohli říci, že ano, je tady určitý systém, ale, ale e, je tady určitá a když oni budou mít pocit, že tam je nějaká daňová úleva, ale budou mít pocit, že časem bude zrušena, tak se do toho nepustí, protože by jim to nepo, nedalo tu dostatečnou jistotu. To, tak potom tam nedojde k těm investicím. A, um, toto je takový historický problém. Uh, a já si myslím, že to vlastně se posunulo k určitému aktivně transparentnímu systému, kde ty daňová rozhodnutí jsou sdílena mezi členskými státy a daňovými orgány pravidelně, takže vlastně je možné eh, tady eh, jednat eh, s ohledem na tato ustanovení. Hmm. I když Samozřejmě nějaká budoucí ustanovení mohou být přijata. Takže tady je potřeba mít takový mix jasnosti v tom, jak se uplatňují určitá daňová pravidla v určitém státě a zároveň eh, pravidelný a podrobný eh, převod informací. Eh, to by mohlo přinést tu možnost, jak zastavit tyto praktiky v budoucnosti. A potom eh, další věc, aby eh, tedy daně nebyly pouze rozhodnutí, nebo teď už to není eh, rozhodnutí jednoho tedy daňového zodpovědného člověka, ale je tam v podstatě těch pracovníků zodpovědných víc a vlastně se zajišťuje, aby tam bylo co nejméně nejistoty. A já si myslím, že toto dohromady vytváří dobré prostředí pro to, aby nedocházelo k tomu, eh, co jste tady s obavami vyslovil. Eh, bylo by dobré, kdyby někdo mohl odpovědět na otázku eh, paní Hybner, ta má patent box a tedy pan Dotwell. Ano, já se k tomu vyjádřím. Současná situace je taková, že v rámci OECD a G20 se vlastně na tom pracovalo a vytvořil se určitý standard, kde ten podnět z patent eh, boxu, ta pobídka by měla být poskytnuta pouze v případě, že ta dotčená firma eh, v tom dotčeném členském státě vykonávala eh, třeba ty výzkumné aktivity, kde vlastně ten patent měl být využit. A když se podíváte na to, že věda a výzkum je oddělená aktivita od komercializace a právě o to ta patent box eh, slouží. A, a eh, tak tam, tak tam zkrátka běží takovýto proces. A teď jde o to, jak přesně definovat eh, ten konkrétní výzkum a vědu a jak, jak to tam je s těmi výdaji, protože výzkum to není eh, něco, co by se dalo častě, ča, jasně vymezit, eh, že to je nějaký, nějaká konkrétní věc, která vede k tomu patentu. Ono je to mnohem širší a obecnější, eh, jsou do toho zapojeny nejrůznější oblasti a potom, když to všechno spojí, tak to potom vede k vyvinu určitého patentu. A tady to všechno, jak si vystopovat a propojit do té do toho patent boxu, e, to je to, oč tady jde. A to by potom mělo vést i k tomu režimu pobídek e, pro výzkum a také pro komercializaci. Tady e, někteří z těch nejlepších lidí v Evropě potom tady na tom pracují a a když to bude vycházet z toho, kde ty lidi působí, tak by to mělo zabránit tomu eh, škodlivému chování. A pokud je o některé ty škodlivé režimy, ehm, tak eh, pokud tady nejsou lidé eh, aktivně zapojeni do toho typu aktivity, tak si musíte položit otázku, jestli tady je opravdu udržitelný daňový systém, který odpovídá tomu současnému světu a jeho požadavcím a v rámci OECD a G20, a to, co tam dělají a ty, to vylepšení, které očekáváme od návrhu komise e, v rámci e, kodexu chování, e, který by měl být vydán v červnu, tak tady ty věci v podstatě omezují pus, možnost členských zemí nabízet režimy, kde prostřednictvím legální dokumentace by se vlastně jaksi přesunuly ty zisky. Takže my si myslíme, že to je ta cesta vpřed. Děkuji, pan, pan Wegen. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se zareagovat na některé ty věci, které nebyly zatím ještě zodpovězeny, například tedy ta daňová reforma, jednodušší eh, zákony eh, by znamenaly menší zneužívání. To je velmi těžká otázka. Ehm, v podstatě mohu říct, že ano, samozřejmě jednodušší pravidla jsou žádoucí a v mé zemi jsem měl ehm, v podstatě dvě zkušenosti. V roce 2010 jsem eh, předsedal eh, výboru pro daňové reformy, kde vlastně jsme poskytovali poradenství eh, vládě k daňovým reformám a měli jsme tam přes 200 stran zprávy kde šlo o zjednodušení, rozšíření základu a snížení sazby. Ale když potom jde o provádění tohoto plánu, tak zjistíte, že mnoho z různých pravidel, které vlastně dělají to pravidlo celkové, ten zákon složitý, tak vlastně mm, mají za sebou různé politické souvislosti a další věci, takže jakmile to začnete vlastně eliminovat, tak se někdo mm, postaví, ozve a řekne, tady tím je poškozen můj volební okrsek, takže ono um, finálně je velice, um, ve finále je velice složité uh, to zjednodušit. Souhlasím s vámi. Ano, jednodušší eh, pravidla, eh, snížení sazba, eh, snížená sazba a tak dále. Ano, to je velmi dobré. A bylo by, bylo by to asi dobré, ale jak říkám, jsou tam tyto souvislosti. Střed zájmu Když se zamyslím nad posledními 10, 20, možná až 30 lety, tak velmi málo kdy došlo k tomu, že bychom eh, poskytovali poradenství vládě a eh, krátce potom eh, poskytovali naše služby nějakému soukromému klientovi. Pan Senger už to tady vysvětloval, že vlády sice naslouchají, ale jsou velmi moudří a chápou, že tady mohou být určité konflikty, eh, takže tady eh, vždy si kladou otázku, kolik z toho, co jim radíme, oni opravdu převezmou a potom, co s tím tedy eh, vy uděláte vůči vašemu klientovi. A jenom velmi vzácně jsem na něco takového narazil. Uvedu možná jeden příklad, na který jsem osobně zažil v 90. letech, ke konci 90. let. Dnes tady hovořil pan Noc o kodexu chování a revizi některých eh, škodlivých daňových eh, praktik. A tehdy v roce 98 nebo 99 jsem byl eh, součástí pracovní skupiny Ministerstva financí, kde se vlastně řešil ten eh, existující systém s cílem no, udělat to tak, aby to odpovídalo kodexu chování a samozřejmě eh, o několik let později jsem potom v tomto poskytoval poradenství klientům, ale já si myslím, že v tomto případě se ty zájmy zbíhají, protože není ani v zájmu soukromé firmy, ani v zájmu firmy, Eh, tedy vlády, aby eh, tady porušovali kodex chování. Ehm, tam se jednalo o určitou možnost eh, státní nebo podpor ze strany komise. Potom otázka pana Luke. Kdo jsou ty, kdo přichází s tou iniciativou kdo tady upozorňují na ty možnosti eh, toho, jak eh, dospět k daňovým úlevám. Já si myslím, že ta otázka je velice složitá a já zmíním možná dvě věci. Jednak eh, stručně, jednak když učím o mezinárodním daňovém právu, tak uvádím určitý příběh, který eh, mi říkal zase můj učitel. Byl to eh, bývalý předseda tehdejšího fiskálního výboru v OECD a učil studenty a kreslil tam různé čtverečky nebo mm, diagramy a říkal, toto jsou eh, krásné věci, které tady můžete s těmi věcmi dělat a e, tehdy nás to učila, o 50 let později to bylo označeno za e, určité obcházení e, daňových pravidel, takže ono v průběhu času se ten postoj k tomu mění. A já si myslím, že samozřejmě potřebujeme změnu. A pokud jde o vzdělávání v oblasti daní, a když já učím studenty, a to se týká i všech mých ostatních kolegů, tak tam jde o technické prvky zdanění a velmi málo pozornosti věnujeme otázkám daňové politiky. Já jsem zahájil svůj semestr e, teď úplně jinak než dříve. E, požádal jsem o vytvoření určitého videoklipu e, s určitými ukázkami ze, slušení, ze slyšení a měl jsem tam určitá vystoupení na ulici, prohlášení pana Obamy, pana Camerona. Na jedné straně se říkalo, vyhýbání se daně, daním to je velmi špatná věc a um, potom uh, minister financí ve Spojeném království, tam naopak říkali, my jsme byli nejvíce konkurenceschopným místem pro pokud jde o zdanění a tak dále a tak dále. Takže já si myslím, že tam jsou různé perspektivy a je velice dobré v tomto smyslu i vyučovat, tak aby, až se studenty dostanou, studenti dostanou na trh, tak aby, aby měli mnohem širší pohled na věc. Je tady opravdu o mnoho nejrůznějších um, aspektů. Takže takto se to vyvíjí. Děkuji. A není tedy e, za skupiny, e, za Alde má, má slovo Kora. Děkuji, pane předsedo. E, během oběda mezi oběma zasedáními našeho výboru jsem navštívila jeden seminář tady v parlamentu na téma Corporate Governments a hovořilo se o etice v, na zasedáních správních rad. No a když dovolíte, já bych se zeptala vás, jaké diskuse na zasedání správních rad se vedou u vás. Vy jste sice všichni z Evropy, ale máte kolegy po celém světě. Myslí si i vaši kolegové, že tato evropská debata je osvěžující, jak říkala paní McCormick? A nebo jak by ji kvalifikovali? A má druhá otázka souvisí s tou první. Myslím si, že jedna věc, kterou všichni zde v parlamentu sdílíme, je, že chceme pracovní místa a růst. A pokud vím, jedno z vašich doporučení bylo nevytvářet eh, kolem Evropy fiskální kordon, ale tím pádem se musíme ptát, co tedy můžeme udělat na evropské úrovni, aniž bychom eh, zlikvidovali naši sílu konkurenceschopností, což je významný model pro Evropu jako celek. Děkuji, Miguel Viegas Daguen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mám otázku konkrétně na PricewaterhouseCoopers a pak ještě obecnější otázku. Za prvé tedy. A jde částečně i o střed zájmu. Čas od času vaše firmy vypracovávají stanovisko pro komisi. V jednom konkrétním případě jste za to dostali 150 tisíc euro za takovéto stanovisko. Tedy bylo to jaksi stanovisko k tomu, jaký by byl dopad zveřejnění daňových informací ze strany členské, členských států. Šlo tehdy o sektor bankovního kapitálu. Ta studie musela být provedena byla udělena PricewaterhouseCoopers a to stanovisko bylo eh, pozitivní. Tedy, že zveřejňování informací z jednotlivých členských států by sebou neneslo žádné negativní dopady eh, pro finanční sektor. A eh, teď má otázka. Zastáváte tento názor stále, tedy pro všechny podniky? Pakliže bychom totiž prosadili toto stanovisko na té jaksi obecnější úrovni pro nadnárodní korporace. Jinými slovy, museli by být k dispozici zprávy pro jednotlivé členské státy. Vede se zde totiž diskuse, zda by takovéto informace měly nebo neměly být zveřejňovány. Chci se zeptat, zda si myslíte, že eh, tento postup by se měl z finančního sektoru rozšířit i na jiné sektory. A druhá otázka je obecnější pro všechny čtyři řečníky, co se týká eh, takzvaných special purpose entities. Momentálně jsou daňové ráje tím prostředníkem, přes kterého obcházejí nadnárodní korporace daňové orgány. Má otázka. Je možné uplatnit podobná opatření pro daňové ráje? Jakým způsobem byste si dovedli představit nějakou metodu, aby se dalo zamezit takovémuto chování v jednotlivých oblastech a formálně ty aktivity tady popsat, aby eh, se ty eh, příjmy pak asociovaly konkrétním členským státům. Je to vůbec, je vůbec možné něco takového udělat na úrovni EU? To by byl totiž úkol pro nás. Děkuji. Eh, Děkuji eh, eh, kolego a Morisko Kato za zelené. Děkuji. Já začnu tím, co říkal pan van Heichel o různých druzích daně a o tom, že když se rozhodne nekouřit, tak tím vlastně podniká daňový únik. Já jsem pro určité daně, například energetickou daň, která má měnit chování lidí, ale Eh, myslím si, že přece jenom máme různé daně, máme různé druhy zdanění. Některé daně mají zajistit redistribuci a právě u nich jde o ty úniky. Eh, o to jde tomuto výboru, rozhodně o to jde mě. Má hlavní otázka se pak týká eh, toho, co říkala paní McCormick z KPMG, a to je otázka daňových rájů. Jak jste řekla, přesná definice toho, co myslíme daňovým rájem a zmapování daňových rájů a jejich propojení je eh, klíčový úkol, myslím právě pro tento výbor a eh, my se zajímáme přesně o tyto jurisdikce jak v EU, tak mimo EU, ale zajímáme se i o ty, které mají jakousi ambivalentní, eh, jakýsi ambivalentní vztah s našimi státy, byť jsou v zámoří. Většina těchto jurisdikcí odvozuje většinu svého příjmu z jaksi daňových aktivit, aktivit daňového typu. My víme o těch klíčových hráčích v této síti a já bych se vás chtěla zeptat, jakým způsobem jste vy aktivní v těchto turistických. Tak, takže má první otázka, můžete identifikovat klíčové daňové ráje? Eh, máme tady výběr britských odborníků, jednoho nizozemského odborníka. Kdo si myslíte, že jsou největší daňové ráje eh, v britských a holandských zámořských oblastech? Pokud vím, tak máme zhruba 60 až 80 různých malých ostrůvků a kousků země. Já se tady zaměřím v tuto chvíli na tři z nich, a to je Hongkong, Jersey a Kajmanské ostrovy. Eh, možná byste nám pro každou z těchto jurisdikcí mohli říci, zda a jakou tam máte fyzickou přítomnost, co se týká poboček a jiné infrastruktury, kolik lidí tam pracuje, a ráda bych vás poprosila, abyste mi řekli něco o detailně, detailech služeb, které v těchto turistických po, poskytujete a jaký máte roční obrat tam. A chci se zeptat, proč si myslíte, že ty služby se lépe poskytují tam, než v Bruselu nebo v Londýně. Já chápu, že to jsou detailní otázky a e, uvítám jakoukoliv odpověď, kterou mi můžete dát teď a detailní odpověď pak písemně. A potom nakonec obecnější otázka. Podle vašeho úsudku můžete mi říci, že by světové nadnárodní korporace eh, používali daňové ráje, pokud byste vy, jakožto firmy, tam nebyli přítomni. Znamená to, že jste spoluúčastní na tom daňovém zneužívání, ke kterému tam dochází? Děkuji. Monsieur IFDD. Děkuji za FDD, e pan Marko Zani. Ano, děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji našim eh, hostům, kteří odpověděli na naše otázky. Já moc nesouhlasím s touto vizí kterou nám oni předkládají mm, ohledně práce daňových poradců. Já si myslím, že daňoví poradci a především ta velká čtyřka nesou odpovědnost mm, za to, jak se chovají eh, podniky v členských státech, tedy eh, i včetně těchto praktik. Ale samozřejmě já tady je z toho neviním, poněvadž oni dělají věc, která je jim povolena. Je to vina členských států a evropských orgánů, které neadekvátně upravují jejich činnost. Konflikt zájmu, o tom jsme tady hodně slyšeli. Já si myslím, že tady je třeba se zamyslet nad mm, tím, jak regulovat eh, činnost podobného typu, jako jsme to udělali u jiných kategorií profesí, poradců. A z tohoto pohledu však je tady ještě jeden bod, který se týká konfliktu zájmu. E, to jsou e, ty vztahy mezi e, fiskálními orgány, vládami a těmito firmami. Takže já se ptám, jak se chovají, jak se snaží vyřešit tento konflikt zájmů v tomto vztahu, který existuje. Hodně se hovořilo, hodně hovořili o, ve svých odpovědích o cíli, jasném cíli těch tax rulings, tento typ poradenství. To znamená poradenství ve smyslu vyhnout se dvojímu zdanění. Asi tuto práci dělají velice dobře, výborně. A některé velké nadnárodní společnosti, ty mají sazby, daňové sazby, které jsou často menší než 1%. Takže to si myslím, že je také přehnané. Ještě bych chtěl i mm, mm, se zmínit o mm, činnosti takzvaných blacklist countries, tedy země, kde jejich, jejich finanční úřady zrovna moc nespolupracují. Já bych chtěl vědět, zda je možné od vás získat nějaké informace o tom, kolik ve smyslu tržeb, příjmu, kolik eh, toto znamená pro vaše firmy, tedy práce, kterou děláte pro tyto podobné země. A ve vašich etických kodexech neexistuje zákaz spolupracovat nebo pracovat pro eh, tyto země, které jsou eh, světově uznávány jako země nepříliš transparentní, které nespolupracují a které v podstatě napomáhají praní peněz. A poslední otázka se týká struktury honorářů, odměňování vašich firm, vašeho poradenství samozřejmě. To jsou témata citlivá, ale obecně jenom chtěl bych pochopit, jak vypadá struktura obecně vašich fí, vašich honorářů, mm, především když pracujete pro nadnárodní společnosti. Eh, velká část vašeho, vaší odměny je proměnlivá část, v podstatě se odvíjí od výše daňové úspory, kterou vy zajistíte v rámci toho daňového poradenství pro nadnárodní firmu. Děkuji. Paní Eva Žoli, místo předsedkyně výboru. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mm, Mm, bych chtěla se s vámi podělit o některé reálné zkušenosti. Mm, možná na začátku bych řekla, že postulát je takový, e, že takovéto, e, vy říkáte, že takovéto daňové montáže jsou legální, ale to není úplně jisté, protože řada zemí e, mají ustanovení, že pokud dojde k takové montáži jenom z cílem eh, neplatit daně, tak je to zakázané. U nás je to eh, článek 64 daňového řádu a v jiných zemích je to podobné. To znamená, mm, potom, ale když se to má prokazovat před soudy, tak tam je to nerovná hra, protože pro pokura, prokurátora to je 5-6 let práce, je sám, má jednoho spolupracovníka a proti sobě má nadnárodní společnost s 50 advokáty a poradci. Některé země Norsko, vy znáte, tak tam i dokonce byli prošetřováni eh, vyšetřování poradci, protože tam se dospělo k závěru, že to jejich poradenství vede ke zneužívání eh, eh, daní a tam šlo o 7 miliard norských korun Mm, které byly ve hře, což je velká částka, to eh, oni jim radili způsobem, že docházelo k obcházení a ke zneužívání. A to je Norsko, země velice bohatá. Ale způsob, jak nadnárodní společnosti to fungují v rozvojových zemích, a v podstatě to mm, přispívá k tomu, že tam eh, eh, lidé nemohou nikdy mm, se dostat z chudoby, nebo třeba jsou to důlní společnosti v Mali, které neplatí daně a e, které aplikují transferové ceny přes Mauritius, kde neplatí zase daně. To tež platí pro Zambii. To znamená, ve skutečnosti je to transfer veřejných afrických veřejných prostředků do kapes akcionářů těchto nadnárodních společností. A nedávno ještě v Řecku Všichni znají, jak, v jaké těžké situaci se Řecko ocitlo. A e, tedy e, jedna, e, jedna norská nevládní organizace tam poukázala na to, že tam právě se existují takové montáže, aby nadnárodní společnosti neplatily vůbec ně, což je ironie když tedy mm, my z eurozóny říkáme Řecku, musíte inkasovat daně, ale vlastně ty mm, mm, peníze, peníze, které se neplatí Řecku, ale poradcům eh, v Nizozemsku. Neď tedy Lucembursko tedy jsou největšími investory. To je absurdní, takže to se musí změnit. A především je to vaše odpovědnost. Vy nese odpovědnost za tento systém, který vedl k tomuto, k těmto distorzím v zemích rozvojových a ve vašich etických kodexech možná. Možná byste měli také říci, že hlavní odpovědností nadnárodní společnosti je platit daně tam, kde podniká. A to je ta společenská odpovědnost podniku. <clears throat> Možná vaše etické kodexy na to nestačí. Já jsem vám dala příklad té Gola Gold, hm, té firmy, která působila v Řecku a já jsem i pracovala v, na Islandu, kdy Rio Tinto neplatí vůbec žádné daně a tam ničí krajinu přitom. ve výroční zprávě firmy Rio Tinto se říká, že to je velice zisková činnost. A způsob, jak to dělají, je, že v podstatě jsou to eh, půjčky, které neodpovídají jejich potřebám, jsou nadnesené umyslně eh, a potom v Řecku další firma Shine, ta byla předmětem vyšetřování zde eh, v parlamentu. Takže já bych byla velice ráda, kdybyste možná měli tedy e, takový etický kodex, který by zakázal těm důlním společnostem Rio Tinto a podobně, které za sebou nechávají zdevastovanou e, krajinu s, e, s kyanidem, s arsenem tak pot, a poté odejdou, tak aby skutečně takováto situace již skončila. Děkuji pan Zorianopoulos za nezařazení. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já se zeptám na jednu věc, na kterou mi tuším asi nikdo neodpoví, ale myslím si, že je to důležité pro náš výbor, komise a instituce obecně. Všichni víme, že toto jsou společnosti, které v podstatě připravují dohody o úniku na daní, ať už je to Lucembursko nebo Nizozemsko nebo kdekoliv jinde v daňových rájích. Dovolte mi uvést jeden příklad z Řecka. Paní Jolie nám už ta jména řekla, Evropský tisk i řecký tisk informovali v článcích eh, o konkrétních společnostech. A ty společnosti jsou dnes zde, poskytovali poradenství. Nadnárodní koncern Coca-Cola, eh, jeden z největších světových stáčitelů eh, nápojů, a e, vůbec velký problém e, i tomuto koncernu e, se poradilo, aby přešel do Švýcarska a aby své daňové povinnosti odvedl do Lucemburska a Nizozemska, aby uzavřel šest z devíti poboček z devíti továren v Řecku, což představuje ztrátu tisíců pracovních míst. Jak říkala paní Jolie, jsou společnosti, například Eldorado, které mají třeba tanackou dimenzi, ale daní se v Nizozemsku. A v Řecku tato konkrétní společnost neplatí ani eurocent na daních. A to hovoříme o dobývání zlata, které naprosto devastuje oblasti, jako je Chalkidiky. To je naprostá provokace. A vůbec je naprosto nemorální chtít rady, jak dosáhnout takovýchto výsledků. Jaký je podtext tohoto celého? Je to skutečně provokace. Pokud Coca-Cola a jiné nadnárodní koncerny, velké firmy, neplatí daně, tak přesto dostávají různé podpory a pomoci a pobídky a tak dále. Ačkoliv by bylo jistě spravedlivější, aby platili za ty naprosto mizivé pence, anebo ty naprosto mizivé příspěvky v nezaměstnanosti pro lidi. Je naprosto rozhorčující, že daňové ráje tohoto druhu stále dnes existují a používají se zkrátka jenom jako jeden z dalších nástrojů. Daňové ráje jsou založené na čem? na svobodném pohybu kapitálu, kdyby tento princip neexistoval, daňové ráje by nemohly existovat. A i tak využívají se pravidla, aby se minimalizovala daň, maximalizovaly zisky. A právě proto daňové ráje mají takovou moc nad nadnárodními koncerny. Je to na úkor, spočívá to na bedrech pracujících žen a mužů. Bez této politiky, bez těchto principů, bez té myšlenky, že by se kapitál jaksi osvobodil od poplatků, by takovýto postup nebyl možný. Samozřejmě, dokud budou existovat pobídky, bude pokračovat i toto. Na jednu stranu můžeme radit nadnárodním podnikům, jak se vyhnout daní nebo jak ji minimalizovat. Zároveň ale musí vláda nacházet způsoby, jak nahrazovat eh, tento deficit eh, daňových výnosů. A zdá se, že tento celý systém je jaksi eh, sebereplikující. Doufejme, že se nám je do budoucna podaří odstranit. Děkuji, Pervanš Perez. Děkuji, pane předsedo, dámy a, dámo a pánové. Já jsem neslyšela vaše úvody, ale já mě tady e, poreferovali, takže je eh, potřebovala bych dvě, tři upřesnění. První, to je něco, co mm, mám v hlavě již dlouhou dobu a to se týká mm, mm, potíží spojených s vaší profesí, konflikt zájmu. A možná, že je to těžší pro nás z vnějšku vůbec to pochopit. To, co vy děláte, samozřejmě je legální, ale my také tady hovoříme o legálních věcech, což vede k tomu, čemu se říká daňová optimalizace a eroze daňového základu. Nikdo neříká, že by to bylo nelegální, ale to vede k systému, že ve finále členské státy chudnou a nadárodní společnosti bohatnou. A vy jste aktivní v tomto. v této praktice. <clears throat> Tudíž vy eh, nejste pouze tím, kdo obhajuje podnik, ale kdo jim říká, jak to mají dělat podle pravidel. Takže eh, ať tomu říkáme čínská zeď nebo jakkoliv, ale já se ptám, jak vy v hlavě můžete zároveň garantovat to, že právo bude řádně aplikováno, ve Francii e, to je povinnost. To je téměř něco, co bych nazvala veřejným zájmem. Ale praxe, no, je, že podporujete fiskální optimalizaci. Druhá otázka. A e, já tady nechci nějak hodnotově e, oceňovat daňovou optimalizaci, zda je to dobré nebo ne, ale výsledek je takový, že je to méně peněz do kasy státní. Druhá otázka. Ta se týká těch postupů do praktik. Eh, <clears throat> které eh, jsou eh, nezbytné pro to, aby se organizovaly ty různé kompenzace mezi různými činnostmi, které jinak by byly tedy přehnaně zdanovány, takže se to přesouvá do daňových rájů. Pokud ano, no tak tedy z pohledu zákonodárce, tedy nás, tak co nám navrhnete, abychom mohli tento systém eh, eliminovat, eh, kde je to systém, kde se ale tvoří hodnoty a kde, do kterého vstupují daňové ráje eh, a prostě ty firmy mm, produkují něco a nakonec uniknou tomu, co by normálně měli dělat, tedy platit normální daně. E, takže tato aktivita spočívající v té, té kompenzaci, to znamená v podstatě tady e, je to něco, co se používá jako argument, protože mají existovat ty daňové ráje, takže ty kompenzační aktivity tedy by neměly sloužit jako argument ve prospěch daňových rájů, e, že to je údajně nezbytné vůbec proto, aby mohly tyto podniky takto Mm, si ty služby vzájemně poskytovat. A potom nedávná činnost OECD a vše, co udělali v rámci BEPS, projekt BEPS. Ehm, moje intuice mi říká, že Evropská unie by měla si odmítnout chovat se tedy systematicky a sankcionovat eh, nadnárodní společnosti, které nebudou dodržovat doporučení BEPS. Jste připraveni nás v tom podpořit? A jaké místo si myslíte, že BEPS by mělo mít eh, v té politice nadnárodních společností do budoucna? Děkuji a pana Gomeš, poslední řečnice, rychle. No, um, um, about... Děkuji. Co se týká střetu zájmu, proč tedy vaše společnosti sponzorují politické strany? Vím, že v Británii to tak je. Můžete nám dát seznam politických stran, které jste sponzorovali za posledních pět let v evropských zemích? Co se týká eh, braní odpovědnosti vážně, to je důležitá věc. Není to jenom záležitost záležitost vašich společností, je to také záležitost našich vlád a Evropské komise. Například e, případ KPMG, což je firma, e, která byla zodpovědná v roce 2002 za audit konglomerace Sansupins v Portugalsku a řešila stejnou korporaci v Angola a Portugalsku. Hovořilo se tady o různých alarmech, eh, když je podezření na praní špinavých peněz. Tady ty peníze byly vyprány tak kvalitně, že zkrátka zmizely a zaplatí to těch víc než 5 miliard portugalskí daňoví poplatníci. A pan Sik Andarsata, eh, prezident KPMG, eh, stalo se mu něco, byl nějak postižen interně? Já samozřejmě předpokládám, že toto bude případ pro portugalské soudy a e, konec konců i Evropská komise tam u toho byla a ani ta si ničeho nevšimla. No a když už jsme tak u toho, e, KPMG pak byla později najatá portugalskou bankou Bank of Portugal, aby prováděla šetření k banku Spiritu Santu v době, když už ta banka kolabovala. Což je podivné, nejenom tedy pro tu společnost, ale i pro tu vládu, i tu centrální portugalskou banku. A vůbec to vnímání střetu zájmu je zde jaksi zkresleno. No, eh, nedávné šetření britského parlamentu ukázalo, že eh, velká čtyřka vaše společnosti mají Prahy, Prahy eh, v rámci těch programů vyhýbání se daní tedy co se týká při, přijatelnosti těch případů u soudu, je to nějakých 25%, to znamená je 75% šance, eh, že eh, nějaký ten program bude zamítnut soudem. A u jiných společností je to zhruba 50%. Změnilo se něco od závěru britského parlamentního přeskumu? A můžete nám prosím, třeba ne teď, ale později eh, říci, klidně písemně. Jak byste z hlediska procentní sazby eh, odhadovali příjmy vašich firm z prodeje produktů pro daňovou konzultaci? A nakonec k profesoru Van Pekelovi. Eh, jaké je vaše stanovisko k tomu, proč 16 z 20 portugalských firm na burze, tedy těch největších 20 firm na burze, má své holdingové společnosti právě v Nizozemsku. Oni neříkají, že to je jenom kvůli nižším daňovým sazbám, e, samozřejmě není to kvůli jistotě systému, je to mimo jiné proto, že nemusí zveřejňovat, jaké příjmy mají z třetích států, rozvojových států, e, Čína, Angola, Mozambik a tak dále. E, skutečně by mne potěšilo, kdybyste nám k tomu mohli něco říci. Děkuji, je to celá řada otázek. A já bych nyní chtěl umožnit našim hostům, aby na to odpověděli. Paní McCormick, KPMG, eh, o vás se tam hodně hovořilo. Bez mikrofonu. Doufám, že ty otázky stihnu všechny zodpovědět v tom čase, který mám, zejména když chci nechat čas také tady kolegům, aby reagovali. První otázka, kterou vyřídím, eh, je otázka Banku Spirit Santu, což je zcela mimo mou kompetenci. Ehm, já jsem počíná v daňové oblasti, ne v auditní oblasti, ale zareagujeme na to, takže to nechám zatím stranou. Pokusím se združit několik těch otázek dohromady, protože ehm, většina toho eh, jde směrem za tím, jaká je naše role zde. Jak jsem se snažila říci, naše role je radit klientům, co říká zákon a nastínit jim možné postupy, které mohou za různých podmínek využívat. Primárně fungujeme na základě zákona. Eh, zmínil se zde veřejný zájem. Já jsem přesvědčena, že když se chováte v souladu se zákonem, tak sloužíte veřejnému zájmu. Jako legislátoři se mnou jistě budete souhlasit, že pakliže se právní stát uzurpuje daňovými zprávami, když tedy vypracujeme nějaké číslo na dani, které není v souladu se zákonem, že to veřejnému zájmu rozhodně neslouží. Eh, ale jenom proto, že je něco legální, neznamená, že to máte dělat. A Neustále je to ten případ, když jsme hovořili o našich principech a eh, kodexu chování. Každopádně pro mě ve mé dlouhé kariéře v KPMG to tak vždy bylo a myslím si, že to nebude jiné pro mé kolegy. Tedy eh, tento princip platí, když je něco legální, neznamená to, že to automaticky budete dělat. A my při poradenství našim klientům zvažujeme všechny možné alternativy, vše, co by klient měl zohlednit, včetně toho, zda je toto správné, jaké budou dlouhodobé dopady na společnost a zúčastněné aktéry a jakým způsobem to ovlivní i naši reputaci. To jsou tedy všechno věci, které zohledňujeme, když někdo nějakým způsobem jedná v oblasti daní. No a tím se dostávám k otázce, o etice v, na, na jednáních správních rad. To je diskuse, která probíhala v tomto parlamentu právě dnes. Je to velice zajímavá diskuse a e, my všichni už dlouhá léta pracujeme v oblasti daní. Já jsem dokonce působila e, v daňové správě a když jsem tam přicházela před 30 lety, bylo mi řečeno, v oblasti daní etika neexistuje. Není to otázka etiky, Jde zkrátka pouze jenom o to, co říká zákon. A to bylo tehdy to pravidlo, kterým se řídili daňové úřady před 30 lety. E, myslím si, že dnes bychom se asi shodli, e, každopádně já to tvrdím, že v oblasti daní existuje i etický rozměr. Nechci říct, že máme eticky stanoveno nějaké množství daně, které se má správně platit a které je nějakým způsobem jiné oproti tomu, co říká zákon, ale když provádíte rozhodnutí v biznesu, ať už jde o množství daně, které zaplatíte, nebo o jakékoliv jiné chování, které například máme, vidíme v jiných zemích, ať už to jsou země v Unii nebo mimo Unii, a může se to týkat čehokoliv i mimo daně, v tom všem je také etický rozměr. Nejlepší firmy na trhu to chápou, uvědomují si, že jejich biznis nebude udržitelný, pokud to pravidlo nepochopí. A je i součástí role legislativy, aby těmto lidem, kteří toto pravidlo chápou, umožnili fungovat za rovných podmínek prostřednictvím pravidel, která stanoví. A ještě otázka těch daňových rájů. Nemám konkrétní čísla o těch zemích, která jste vy, které jste vyzmínila, ale mám zde určité údaje na vyšší úrovni, která, které třeba něco zodpoví. Zmínila jste tři jurisdikce konkrétně. Za prvé Hongkong. Hongkong je velice zajímavá oblast, která má historické propojení s Velkou Británií, ale teď je to součást Číny. A prezence KPMG je součástí naší odbočky pro kontinentální Čínu. Je to poměrně velká pobočka a velká část toho, co dělají, eh, je, že spolupracují eh, zkrátka se společnostmi v Číně. Myslím si, že mi čínští kolegové by nebyli ochotně akceptovat, že Hongkong je daňový ráj, ale je to spíš téma pro ně. Jersey to je zajímavá věc. Já jsem s kolegy z ostrova Jersey mluvila zrovna onehda. Eh, tam existuje eh, registr, takzvaný Registry of Beneficial Ownership a myslím si, že to je jurisdikce, která se hodně snaží navyšovat transparentnost. Většina biznesu, který eh, máme na Jersey, se týká eh, toho, čemu říkáme UK non-domicile režim, což je jeden zákon, který tam mají, všichni ho akceptují a eh, který chce teď legislatura ve Velké Británii přeskoumat. Myslím si, že je jedině na čase. Kajmanské ostrovy. A ještě jsem chtěla říct, že většina lidí na Jersey a na Kajmanských ostrovech velká většina z lidí, které tam máme, jsou auditoři. To znamená, jsou tam od toho, aby auditovali aktivity finančních institucí, které jsou tam přítomny a v podstatě jde o daňově neutrální struktury a, nebo v případě e, Channel Islands e, bankovnictví pro non-domicile subjekty. Kajmanské ostrovy, to je v podstatě fondová jurisdikce, co se týká Velké Británie. Nemám tolik eh, osobních znalostí o tom, jak moc se to týká Spojené, Spojených států, ale i, i na tomto místě máme v terénu skutečné lidi. Já osobně jsem například jednou radila Eh, Channel Islands Electrical Authority, takže eh, nejsou to jen daňové ráje, žijí tam i normální lidé. Takže do té míry, kolik máme eh, lidí v těchto jurisdikcích, naši zaměstnanci se snaží pomáhat svým klientům splňovat všechny normy a příslušné standardy. Samozřejmě myslím si, že i v této oblasti můžeme udělat daleko více k tomu, abychom byli součástí řešení celé věci. Děkuji, pan Sanger. Děkuji vám. Začnu tou první otázkou, která se týkala toho, zda tato debata eh, je tak osvěžující. No, chtěl bych říci, že to je debata, kterou slyší po celém světě a i dnešní diskuse bude mít dopad na celou řadu oblastí. Částí eh, toho vysvětlení je to, že daňové zprávy spolu mluví daleko více než v minulosti, ať už v rámci FOR, jako je toto, nebo v rámci OECD, nebo eh, JITSIC, nebo prostřednictvím fora afrických daňových zpráv, což jsou všechno orgány, které se zabývají Eh, oblastmi, jako je eh, ta daňová kreativita nebo podobnými. Komunikace a transparentnost. To je řešení na celou řadu problémů, které máme, ale když budeme reflektovat eh, těch několik otázek, které zazněly zde, tak tedy například daňový systém jako nevhodný vzhledem ke svému účelu, to byl jeden komentář. Já si myslím, že jsme vlastně všichni čtyři řekli, že to tak je. Ten daňový systém, alespoň ten mezinárodní daňový systém, byl vytvořen eh, Ligou národů v 20. letech 20. století. A za konkrétním účelem šlo o to, kdo bude platit daň. Tedy když investujete z jedné země do druhé, platíte daň tam, odkud investujete, protože máte ty duševní vlastnosti, a nebo v tom místě, kam investujete, protože tam jsou třeba zákazníci. A to byl přístup, který byl navržen tehdy a který už dnes tak snadno není aplikovatelný. Eh, pan Dodwell, myslím, říkal eh, něco o té trvalé, trvalé provozovně a tedy právu na daň. To je, myslím, zrovna něco, co bude v rámci BEPS reformováno a eh, bude to změněno tak, aby to reflektovalo celou řadu těch otázek, které v poslední době zaznívají ale eh, ta skutečná transparentnost v rámci EU ze strany členských států, tím se opět, myslím, vracím ke svým úvodním poznámkám. Je potřeba mít jasný a srozumitelný pohled na to, jakým způsobem daňové systémy interagují v rámci EU. To je naprosto zásadní, pakliže má Evropská unie v jiných oblastech fungovat efektivně. A na tomto pracuje skupina pro eh, kodex a je to, myslím, přesně ta oblast, kde nám může pomoci transparentnost, eh, aby bylo zkrátka jasné, jakým způsobem věci budou fungovat. No. A pak lze vypracovat různá ustanovení o tom, co s daňovými rozhodnutími, která třeba jdou proti tomu, co by se očekávalo z hlediska čistě evropsko-unijní perspektivy nebo obchodní perspektivy. Takže tímto způsobem se, myslím, dospěje do situace, kdy se zajistí, že daňový systém bude fungovat efektivně. Pan Van Weichel? Děkuji vám, pane předsedo. Bylo jste tolik otázek, že, abych tak řekl, je skutečně z čeho vybírat, ale dovolte mi eh, propojit pár věcí. Řeklo se, že společnosti bohatnou a státy chudnou. Řeklo se, že se platí daňové sazby méně než 1%. A mluvilo se tady také o eh, zasedáních eh, správních rad. Začnu tím eh, chudnutím versus bohadnutím a tím méně než jedním procentem. Eh, v úvodních poznámkách jsem odkazoval na určité studie o reálných daňových sazbách. Když se podíváme na zprávu BEPS z jara 2013, najdeme tam velice zajímavou statistiku. Ta statistika je zcela kontraintuitivní vzhledem k té diskusi, jakou tu dnes vedeme, protože intuice nám říká, že příspěvek velkých společností k celkovému příjmu se snižuje. Ale zpráva BEPS z roku 2013 nám říká, že od roku 1965 je v podstatě až do roku 1998 v podstatě přímo čarý růst eh, příjmu z korporátní daně jako podíl HDP. Bylo to růst z 0,6% zhruba na 4% a v roce 1998 se to snížilo, protože, a to nikoho nepřekvapí, korporátní dan, když si to vstáhnete na celý mix, zejména na DPH, není příliš robustním elementem v tom daňovém mixu. Pak, když dojde k finanční krizi, korporátní e, zisky ustanou a to bude mít okamžitý dopad na, tu procentní, e, na to procentní zastoupení v celkovém příjmu zdaní. daní ale pakliže se HDP o 2 nebo o 3 sníží, čemuž došlo, tak ten dopad na DPH vzhledem k celkovému příjmu je daleko menší než v oblasti eh, korporátní daně. Takže OECD nám říká, že se toto snížilo a pak to zase začalo růst, tedy ten příjem z korporátní daně. Já nechci negovat to, o čem se tady mluvilo, ale ten pojem, ten dojem že eh, se ta čísla neustále jenom snižují, není založen na faktech. Alespoň tak, eh, jak je prezentuje OECD. A to samé platí o té reálné sazbě méně než 1%. Pokud se zaměříte na nějakou konkrétní zemi, konkrétní režim nebo rozhodnutí, může se stát, že to zdanění je v té dané zemi velmi, velmi malé. Ale když se podíváte na celkovou reálnou daňovou sazbu nadnárodních korporací, zjistíte, že to zdanění je poměrně vysoké. A opět, neříkám, že není potřeba se soustředit na ty problémy, o kterých tu diskutujeme, to vůbec ne, ale myslím si, že je důležité eh, zohlednit, eh, a tím se vlastně dostanu k těm správním radám, eh, je důležité pamatovat na to, že jsou to malé a střední podniky, ale i ty velké podniky, které přináší obrovské výhody pro celý svět. Nehovořím o daních, hovořím o výzkumu a vývoji, blahobytu našich občanů. No a tím se dostávám k těm správním radám. To je velice složitá otázka. Já jsem to zapomněl zmínit, ale daně už jsou na pořadu jednání správních rad. Už to není jenom záležitost eh, účetního oddělení. Správní rady jsou, myslím, rozštěpeny eh, na dva tábory. Jednak nechtějí být viděni jako nezodpovědní korporátní eh, entity, mají korporátní sociální odpovědnost, chcejí daňovou politiku nějak usoustažnit se svým celkovým posláním. To je tedy jeden extrém, ale ten druhý extrém je e, kapitálový trh, to znamená analytici, kteří se jich ptají, jak je možné, že vaše reálná daňová sazba je tady a vaši, vaši protěžci, vaše, vaši konkurenti mají úplně někde jinde, což je velmi vážný tlak, který vyvíjejí trhy a na trzích, to jsou institucionální investoři, penzijní fondy a další, kteří jim toto říkají. Takže jde opět o ten ekosystém, který jsem zmiňoval už v úvodu. To je něco, co bude potřeba vyvážit, nebo znovu vyvážit, jak říkala paní McCormick. Dnes se diskutuje o e, daňové restrukturalizaci a to jsou diskuse, které probíhají na správních radách ale obecně si myslím, že to jsou diskuse, které jsou naprosto rozdílné od diskusí, která, které se vedly v daňových odděleních, v daňových odborech třeba před deseti lety. A myslím si, že e, toto téma jednoznačně dnes na pořadu jednání správních rad je. E, já to tady možná přeruším, pak se vrátíme k dalším otázkám. Děkuji, pan Dedwell. Děkuji, já se vyjádřím k jednomu nebo dvěma bodům. E, zmínila se tady otázka procentní pravděpodobnosti úspěšnosti poradenství. Já bych to rád osvětlil. To je něco, co je odvislé od zákona v jednotlivých zemích. Ve Spojeném království, odkud ten citát vzešel, musíte podávat daňové přiznání v souladu se zákonem. A pokud zákon není jednoznačný, musíte být silně přesvědčeni na základě rozumných důkazních materiálů, že pozice, jakou zastáváte, bude potvrzena i případným daňovým tribunálem nebo vyššími soudními instancemi. Ve Spojeném království v občanskoprávních sporech, a daně jsou obč- obvykle občanskoprávní otázka, způsob, jakým rozhodujeme o případech, je založen na vyvážení pravděpodobností. A to znamená, když si to převedete na eh, jak tu velmi hrubou procentní sazbu, že musíte mít větší než 50% pravděpodobnost, že soud přijme vaši pozici. A to je zkrátka otázka britského zákona, britského práva týkajícího se občanskoprávních sporů. Odkaz na 25% je ve skutečnosti odkaz na e, ten způsob, jakým řeší tyto záležitosti Spojené státy, protože ve Spojených státech máme zákony, které e, říkají, co mohou Eh, pláci daně zahrnou do svých daňových přiznání. A je tam něco o tom, kde se říká, že pakliže máte dodatečnou autoritu na podporu dané pozice, a v USA se toto definuje eh, jako 25% šance na úspěch, tak můžete na tom základě své přiznání podat, ale společně s tím musíte předložit jeden takový formulář, eh, který jasně říká, že to podáváte na tomto základě. To znamená IRS v USA se podívá na to daňové přiznání a může ho velmi snadno napadnout, pakliže vaše stanovisko nezdílí. Ale to není nějaký standard, podle kterého bychom my fungovali. Předpokládám, že to není nic, na základě čeho by velké firmy pracovaly takto. Pro daňová přiznání v USA se obvykle vyžaduje daleko vyšší pravděpodobnost úspěchu. úspěchu. A proč hovoříme o pravděpodobnosti úspěchu? E, tím se v podstatě vracíme k tomu velice zajímavému bodu o tom, zda by bylo možné mít jednodušší daňový, daňový zákon, daňové právo. A souhlasím s tím, co říkal Stef. Je to velice obtížná věc. Teoreticky bychom všichni chtěli jednodušší daňové zákony, ale fakt je, že biznis všeobecně je velice složitá oblast právo se liší zemi od země. A když se pokusíte tyto dvě věci skloubit a připočítáte k tomu komplexnost účetního systému IFRS, tak je to skutečně velice složitá oblast, není vůbec snadné říci tak a odpověď je toto. Je zde vždy prostor pro nejistotu, pro pravděpodobnost a to je potřeba zohledňovat, když někomu radíme. Každopádně nemyslím si, že kdokoliv z nás by řekl, no tak, máte poměrně slušnou naději na úspěch. Je skutečně, býti, že je skutečně potřeba být přesvědčen a mít důkazy o tom, že ta pozice bude přijata. No, a pak zde zazněla ještě jedna otázka. V celé řadě států máme samozřejmě různé doktriny proti zneužívání nebo pravidla proti zneužívání nebo všeobecná pravidla proti vyhýbání se daní. Ve Spojeném království jsme eh, v roce 2013 přijali eh, všeobecná pravidla proti eh, zneužívání daňových ustanovení. A jedna z aktivit, na které se zaměřujeme i na fóru G20 a OECD, je, zda by více zemí měla mít takováto pravidla přičemž by to byla pravidla, která by cílela na oblasti, kde e, právě neexistuje e, jaksi ten hospodářský nebo, nebo jiný podklad, na základě kterého se podává určité daňové přiznání. A myslím si, že bychom našli celou řadu případů států, kde by zavedení takovýchto pravidel znamenalo, že celá řada věcí by se prostě neděla. Eh, mé zkušenosti z Velké Británie, co se týká těch pravidel proti zneužívání daňového systému z roku 2013, je taková, že žádný daňový plátce, ať už je to fyzická nebo právnická osoba, eh, bude podnikat cokoliv, co by mohlo byt jen zdánlivě eh, znamenat nějaký soudní spor a nějaké rozhodnutí. Oni všichni chtějí daleko vyšší míru jistoty. A nedělají takové eh, riskantní plánování, které jsme samozřejmě zažili v tom posledním desetiletí nebo dvou, ale podle našich zkušeností se toto chování pomalu ale jistě mění, zejména za posledních pět let. Ti, kteří jsme na trhu ve Velké Británii, tuto změnu jednoznačně zaznamenáváme a myslíme si, že se objevuje již změna i v Evropě obecně, kde nadnárodní eh, koncerny takto riskovat již nechtějí. Je to výsledek kampaně Eh, vedené různými, různými stranami. Je to agenda daně v eh, daně ve správních radách, to myslím vzniklo v Austrálii, kde australský daňový úřad, příslušný komisař, navštívil australské nadnárodní podniky a řekl jim, těm správním radám řekl, uvědomujete si vůbec, co děláte, uvědomujete si, jaká rizika vaše společnost podstupuje a ti ředitelé eh, to většinou velmi rychle pochopili. Eh, není pochyb o tom, že tento přístup se rozšířil po globu, takovýchto případů je dnes celá řada. Když se podíváte na to, jak tady zaznělo, jak vypadají závěrky evropských společností, najdeme mnoho případů, a je to rozhodně většina, kde se jasně odkazuje na eh, řízení ze strany správní rady v oblasti daní. To řečeno, Daně jsou i nadále velký náklad pro biznis a jako všechny náklady musí být daně řádně spravovány. To neznamená, že musí změnit, to by bylo napr- zmizet, to by bylo naprosto absurdní. Ale je potřeba je řádně řídit v souladu s obchodně hospodářskou činností daného podniku. Jedna z otázek, na kterou se musíme zaměřit, jinými slovy, je, že musíme zajistit, abychom nepřešli z nezdanění což se asi všichni shodneme, že není udržitelný základ pro nic, abychom nepřešli od toho do situace dvojího zdanění nebo potenciálně eh, do situace ještě horší. Existuje jedna zajímavá zpráva z UNPTED, tedy eh, Komise OSN pro eh, obchod a rozvoj, která hovoří o přesně tomto fenoménu. Ta komise se zaměřuje na rozvojové státy a na roli, jakou v těchto zemích hrají nadnárodní koncerny. A ta zpráva zjistila, že skutečně dochází k určité erozi daňového základu v důsledku činnosti nadnárodních korporací, ale zároveň ta zpráva říká, že ty samé korporace sebou přinášejí kapitál a investice do těchto států, eh, a to ve výši zhruba desetinásobku té eroze daňového základu. Doporučení té zprávy pak bylo takové, že je potřeba pamatovat právě na investice, když se navrhují mezinárodní daňová pravidla. Je potřeba zrušit ty artificiální struktury a odstranit erozi daňového základu, ale je potřeba zohlednit tu důležitou roli, kterou nadnárodní korporace mohou hrát v oblasti přinášení přilákávání investic. A e, nakonec je potřeba také připomenout, že společnosti musí své daňové zatížení předávat dál. Svým způsobem to je e, e, právní fikce, ale daně, stejně jako ostatní náklady, se nakonec přesouvají na zákazníky, spotřebitele, zaměstnance a podílníky. A e, někteří tito podílníci, zaměstnanci a e, zákazníci jsou pak účastní e, na různých penzijních fondech a tak dále. Takže jsme na tom účastní všichni. Nechci tvrdit, že bychom neměli mít korporátní daň, měli bychom ji mít, ale znamená to, že ve finále se všechny daně projeví na jednotlivcích a i to je potřeba reflektovat v politice, kterou navrhujeme. Děkuji, vidím, že se hlásí paní Žoli, která chce zareagovat. Ano, po tomto velmi uh, dobrém popisu toho ideálního světa, kde věci se tady změnily, máme větší transparentnost a nadnárodní společnosti jsou zodpovědnější a uh, neoptimalizují eh, zcela eh, své daně. Tak eh, pokud to tak je, tak jak vysvětlíte, že zahraniční přímé investice Lucemburska a Nizozemska stále rostou? Myslíte si, že to by mm, to opravdu mohlo být vyprodukováno těmi 500 tisíci lidmi v Lucembursku? A Potom tvrdíte, že nadnárodní společnosti vytváří eh, blahobyt a pracovní místa eh, v rozvojových eh, zemích. To není úplně pravda pro roh Afriky, možná, že někde v Číně nebo, nebo někde jinde. Ale jsou také zprávy, které hovoří o tom, že nelegální toky financí do Afriky jsou desetkrát větší než to, co eh, dostávají oficiálně právě eh, kvůli eh, těm um, převodním cenám. Můžete se k tomu vyjádřit? A převodní ceny dovozu, ty jsou o 15% vyšší, než když se to týkalo tedy afrických zemí a u těch exportů to bylo více než 20 Takže ty převodní ceny, které nejsou, nebo tam, kde to není kontrolováno, tak tam dochází k tomu, že to škodí eh, těm rozvojovým zemím. A když se podíváte do Zambie, tak eh, uvidíte, že tam žádný blahobyt nevzniká. Děkuji Annelíze Dodds a potom já. My budeme poslední řečníci a potom ještě možná Igor, takže Annelies, potom Kora, chviličku a potom já, já zbytek toho času, který zbyde. Nejprve Annelies. Děkuji, pane předsedo. A děkuji za to, ehm, že jste nám eh, dal toto časové okénko vražené. A nejprve stručná otázka do jaké míry vaše struktury, struktury vaší společnosti můžou eh, ovlivnit eh, charakter eh, těch služeb, které poskytujete poradenských. V roce 2001 se staly určité věci, které jak si omezují zodpovědnost za některé ty problematické, eventuálně problematické věci. Eh, tam eh, mohlo eh, dojít k určitým pokutám a ty by byly obrovské. No, možná bychom měli změnit tu strukturu. Potom druhá otázka, ta se týká kodexu. Hovořili jsme během tohoto slyšení o tomto tématu opravdu často. A já nevím, jestli souhlasím se všemi těmi eh, tvrzeními, že to je historický problém, který existoval v minulosti, ale teď už se nás to netýká. Eh, Swiss a tak dále, eh, McDonald, dnes se o tom hovořilo, to jsou poměrně aktuální věci, takže možná, že by měl být kodex pozměněn, tak aby tam byl explicitní požadavek aby daňoví poradci nepodporovali agresivní daňové plánování a nedrželi se toho principu, eh, že eh, a měli by se držet toho principu, že zdanění by mělo probíhat tam, kde probíhá eh, ta zdanitelná aktivita. A, a já nesouhlasím s tím, co tady bylo řečeno o tom, že tady není střed zájmu. To, co se z toho nedávno eh, ve Spojeném království s těmi patent boxy, eh, tak ehm, neříkám, že je to jenom KPMG, jsou tam i další, ale byli tady zaměstnanci této firmy, které pomáhali eh, při vytváření těch patent boxů a um, a pak vlastně se to přímo dotýkalo vašich zájmů. E, takže já si myslím, že toto by mělo být jasně e, řečeno v tom kodexu. A potom bych se chtěla zeptat, co si myslíte, jaká by měla být e, úroveň Evro- aktivita Evropské unie. Hovoříte tady o různých procesech, OECD eh, proti eh, vyhýbání se daním. To nás samozřejmě všechno zajímá, ale eh, Tady se říká, že musí být přijata opatření proti daňovým rájům a že by to mělo být politické. A IMF uvedl, že jednotný trh možná ještě zvyšuje potřebu větší koordinace jaké by měly být kroky specificky v Evropské unii, abychom eh, tedy zabránili těmto problémům? Děkuji slova Kora. Děkuji, pane předsedo. Byla jsem velice ráda, že všichni čtyři z našich hostů odpověděli na mou první otázku, ale bohužel nikdo neodpověděl na mou druhou otázku, takže ji zopakuji. A možná, že pan Van Beigel by mohl na to odpovědět, protože eh, on eh, tady doporučoval, že bychom tady neměli mít evropskou pevnost a mě by zajímalo, co můžeme udělat, a, protože my všichni samozřejmě chceme vytvářet pracovní místa a růst. Miguel, velmi stručně, nejprve děkuji za to, že pan Dal tady se podělil o své zkušenosti s vládou Spojeného království a já jsem to pochopil tak, že nemáte přehled o Eh, všech 28 členských státech, o tom, co vaše společnosti v těchto státech dělají, jaké jsou jejich aktivity, ale jak my můžeme sdílet, eh, nebo jak se můžeme dozvědět tyto zkušenosti, protože pokud já vím, tak eh, celá ta velká čtyřka je aktivní v téměř všech z těchto 28 členských států. Mohli byste nám tady naznačit, jak bychom se mohli uh, více toho dozvědět o těchto eh, aktivitách, máte tam obrovské zkušenosti, vaše firmy je schromažďují a eh, tři z vás, KPMG, PVC a Deloitte, eh, se chtěli stát členem expertní skupiny, tedy platformy pro expertní řízení, byla to skupina Evropské komise. Nebyli jste, vybránili jste na rezervní listině, listině a proto si eh, tedy myslím, že byste chtěli poskytovat poradenství Evropské komise a chtěli byste eh, toto poskytovat i Evropskému parlamentu. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem, kdo eh, promluvili, všem řečníkům, zpravodajům a ještě bych chtěl hm, dodat ještě asi šest dalších otázek ale mm, bude mi stačit, když vám ty otázky položím písemně. Ovšem, až na tu první otázku, to vám chci eh, položit eh, hned. Teď jsme tady, eh, zasedáme veřejně, svět se dívá na nás, část celého světa nás pozoruje a proto by mě zajímala odpověď na tuto otázku v té složce, kterou jste řešili v té věci, když, když tedy jednáte za vaše eh, klienty a vyjednáváte s národními eh, daňovými orgány a existují některé země, eh, kde vaše klienti mají u místních orgánů určitou, určitý manévrovací prostor při výkladu zákona a jsou případy, kdy se opravdu vyjednává v praxi o tom, jak vysoká bude ta daň, která se bude platit. Samozřejmě jsou ty daňová rozhodnutí, jsou země, kde ehm, ty úřady nemají žádný manevrovací prostor, vykládají zákon, samozřejmě, že to může trochu asi eh, kolísat, ale je to v podstatě vázáno pravidly, zákony, které jsou eh, striktní a ten eh, výsledek toho daňového rozhodnutí je zveřejněn. Ale pak jsou země, kde, jak se zdá, je možnost vyjednávat. A samozřejmě ty výsledky jsou potom uh, různé. Stalo se vám tedy v této souvislosti, jestli jste něco takového doporučili svým eh, klientům, tedy to, aby si vybrali jeden z, jednoho, ze dvou nebo tří států, e, protože v tom či onom by měli výhodnější podmínky, že vlastně v jedné zemi by byly ničí, teda, nižší ty daně, a vlastně poradili jste jim, kterou zemi si mají vybrat, aby měli co nejvýhodnější podmínky. Potom e, druhá otázka, ta se týká střetu zájmu. E, tady samozřejmě do toho vstupují různé strany, vaše soukromí eh, klienti, eh, potom eh, daňová zpráva, ale potom jste tam ještě vy. To je vlastně třetí strana. Bylo by zajímavé položit si otázku, jak vy sami optimalizujete své daňové přiznání. Vaše společnost jak postupuje? Je zajímavé z hlediska transparentnosti. Uh, to by mohlo vlastně jaksi ovlivnit ten kodex, etický eh, kodex eh, těch vašich eh, společností. Potom třetí otázka. Ocenili jsme, že někteří z vás, nebo asi všichni možná, jsou nakloněni tomu, aby proběhla určitá studie, která by se týkala CCCTB. A já tady eh, sdílím to, co říkal pan Van Wegel. Už jsme o tom hovořili během některého dřívějšího slyšení, že naše demokracie, každá samostatně, nedokážou zjednodušit daňová pravidla. Zjednodušit daňová pravidla, eh, pokud jde o příjmy podniků nebo i jednotlivců, tam to je cíl eh, vlastně každé fiskální reformy, ovšem Eh, vždy to dopadne jinak, nebo není to jednoduché. A Jediný způsob, jak to více zjednodušit, je méně legislativy. A pokud tady budeme mít evropskou legislativu, která nahradí 28 eh, legislativ, tak by to bylo opravdu vynikající zjednodušení. V tuto chvíli jsme v situaci, eh, kdy dochází k zneužívání práv, protože Eh, velmi často dochází k nulovému zdanění právě z toho důvodu, že existují různé daňové eh, právní systémy. A pokud by se nám podařilo, tak jak si mnozí zde přejí, eh, vypracovat a nastavit CCTB, zbavili bychom se rizika, že v evropském právu Eh, nebude docházet k té různé interpretaci v různých členských státech a k různým eh, daňovým rozhodnutím. A tady potřebujeme vaši expertízu, abychom na eh, evropské úrovni to mohli nastavit tak, aby to všude bylo jednotně. A potom další věc. Nehovořili jsme tady o digitálním hospodářství. A tady k tomu, když Eh, se zamyslíme nad eh, zajímavým hearingem před, eh, slyšením před dvěmi roky pod, pod, výbo, pod výboru amerického senátu. Tehdy se toto slyšení týkalo Apple a byl tam i zástupce Apple, který tam promluvil, byl tam také zástupce vaší eh, firmy, eh, který mu vlastně poskytoval daňové poradenství. A tady jde o to, zda digitální hospodářství přineslo revoluci v daňové problematice a vlastně vyžaduje přepracování eh, daně právnických osob, a nebo jestli to tak není. Je to otázka, kterou jsme si tady položili v našem výboru pro eh, ekonomické měnové záležitosti, eh, kdy jsme tam měli eh, generálního tajemníka OECD. OECD se donívá, že k té revoluci v souvislosti s digitální ekonomikou nedošlo. Ať už se to týká. A říkají, že Google a tak dále, ty ostatní hráči, že, se nimi se má zacházet, že se s nimi má zacházet zcela stejně jako se všemi ostatními. Uh, co si myslíte vy, kteří jste odborníci na tuto problematiku? Potom pátá otázka. Ehm, zajímalo by mě, zda jste se setkali s určitým jevem a co jste z toho vyvodili, tedy s eh, fiskální eh, soutěží ve federálním státě. Například v USA tam mají Eh, takový systém, eh, kde tam je vlastně asi těch 50 států a je tam všude soutěž, hospodářská soutěž eh, v oblasti fiskálních otázek a ehm, USA tady mají o 100 let více zkušeností než my. Mají tam již historie rozhodnutí nejvyššího soudu a tam samozřejmě e, různé společnosti radily e, těm firmám, které tam působily a samozřejmě by mě zajímalo, jaké zkušenosti vy jste z toho e, vyvodili a co byste nám doporučili. Samozřejmě pak je tady Kanada, Švýcarsko a tak dále, různé federální země jejich, a ta zkušenost těchto zemí by pro nás byla velmi zajímavá. A má poslední otázka se týká té poslední otázky Michala Teurera, nebo jak se na ní navazuje je to těžko eh, naformulovatelné. Týká se to našich národních administrativní eh, daňových zpráv. Některé vaše pobočky a eh, jiné části vaší skupiny mají kontakty se s, s daňovou administrativou. Vy si tedy děláte určitou představu o tom, jakou odvádí práci v oblasti daní. A během našich slyšení jsme tady měli také odbory eh, daňových zpráv a některé hovořili o tom, že v některých členských zemích je má nedostatečná kapacita těchto eh, daňových eh, administrativ a vlastně mají problém prosadit se vůči velmi silně zastoupeným a hájeným poplatníkům. To se těžko dá samozřejmě eh, vyjádřit písemně, ale a, a já nevím, jestli Evropská komise se tady na vás takto obrátila taky v rámci různých uh, věcí, které zadává, ale bylo by pro nás velmi dobré, kdybychom si mohli vyslechnout názor z venku o tom, jak členské státy tedy fungují, uh, a některé tedy, týká se to některých eh, institucí společenství, bylo by to dobré, abychom si mohli udělat vlastní úsudek, vlastní obrázek. Takže můžete prosím odpovědět na tyto otázky. Máme tady ještě, máme ještě 10 minut času, takže by bylo dobré na to odpovědět a pokud to nestihnete, tak prosím písemně. <laughs> Monsieur Dodwell, may I say something? Velice stručně v digitální ekonomice. To je strašně zajímavé téma pro podniky. Digitální eh, eh, způsob je způsob podnikání, jak si objednávají zboží, dodávají, tak v podstatě to je jedno, stále je to podle starodávného katalogu, podle kterého si někdo podal Eh, objednávku a pak to dorazilo poštou, anebo přes internet. Eh, a to i eh, se tak mínilo, když bylo řečeno, že to je součást normálního biznesu. Ale jsou některé podniky, pro některé čistě digitální dodávka, dodání služeb, znamená, že v některých případech potřebují daleko méně fyzických Mm, eh, kanceláří, lokalit eh, než v minulosti. Takže já osobně to vidím tak, že za pět, deset, asi deset let, až my položíme stejnou otázku, tak uvidíte, že ten svět v podstatě bude mít zvláštní pravidla pro digitální zdaňování, pro takovéto situace. Ale k dnešnímu datu to zatím není velká část trhu a všechny země zapojené do projektu G20 a OECD, eh, tak eh, zatím to nechtějí rozvíjet především eh, kvůli těm administrativním nákladům a vůbec jak vystupovat zpětně ty digitální služby. My v Evropě jsme první, kdo zkoumá právě třeba, jak to bude u DPH, u digitálních služeb, protože tam se k prvnímu lednu mění to pravidlo místa dodavatele. A zde je třeba z toho vyvodit ponaučení a především, jaký to bude mít dopad na malé podniky, mikropodniky, to zatím nebylo promyšleno. A ty jsou penalizovány tímto daňovým systémem a, ne, a naopak ne. Takže i když to tam tady pro ně sice byly vytvořeny určité eh, dost komplikované eh, předpisy, ale to jim nepomůže. A potom ještě vaše první otázka, eh, tedy eh, ta rozhodnutí a vyjednávání. To všechno bude záviset na eh, obsahu, na tom předmětu. Co je spravedlivá cena u něčeho? A mm, to je základní pro ty transferové ceny. Takže cílem transferových cen je zjistit, jaká je ta spravedlivá cena. Když jdete do supermarketu, když se podíváte eh, na, eh, já nevím, na eh, ty konzervy rajčat a tak dále, tak zjistíte, že tam jsou ty ceny různé podle velikosti, podle značky a podobně a právě o to jde, když se jedná mezi, eh, když, te, když se jedná s finančními úřady. Tady jde o tom diskutovat o tom, co je ta správná, respektive spravedlivá cena za služby, za dotčené služby. A v jiných případech souhlasím eh, to. Ty finanční úřady často vydají jenom rozhodnutí, které potvrdí toto. Ano, jistota, ale jistota pro podniky, to je to, co je důležité. Děkuji. Pan Sanger. Jenom mm, eh, odpovím na tu třetí otázku, která se týká eh, CCCTB. Ta otázka mm, byla, pokud máme jeden evropský předpis, tady to bude znamenat zjednodušení. Já jsem ze země, kde vláda nepodpořila eh, tento předpis CCCTB a <clears throat> možná i vaše otázka by se vyřešila právě tímto společným daňovým základem mm, mm, bez nutné konsolidace, eh, realokace. To znamená, že budete mít stejný daňový základ ve všech 28 státech, ano. A to v podstatě stejně budeme mít, protože když se podíváte na ten projekt BEPS, eh, tak ten se zabývá hybridy a tak dále a do určité míry v podstatě se snaží i vytvořit takový společný daňový základ. Mm, A no, že je lepší tedy mm, jít cestou stejného jednotného režimu CC2B, tedy eh, CCTB, takže to je na politicích, aby rozhodli. Ale tím by se vyřešily právě ty velké rozdíly v daňovém základu. Potom nám jde o konsolidaci tady ale více otazníků, vzali ten vzorec, zda, pokud jde o daňová práva, zdali skutečně lze je přičíst přesně k té dotčené aktivitě, která je zdaňována. A, takže to asi ponese více problémů než výhod. Paní zpravodajka, já chápu, že to je poslední kolečko a když jste řekl, že některé otázky by také, které položila analýz, by také mohly tedy být odpovězeny teď v tom posledním kolečko. kolečku. Pane Sankere, byste skončil, jenom bych navázal na jednu otázku paní Doc. Ona si ptal, se ptá, zdali eh, se vším tím, co vidíme v těch rozhodnutích v Lucemburku či odinut, když se podíváme do budoucna, ustanovení státní pomoci, tak asi tam potom to prostředí bude jiné. Já souhlasím s potřebou transparentnosti a e, pravidla státní pomoci musí e, se a, a, mm, asi mm, pokud by se aplikovala selektivně v těch rozhodnutích, tak by to vedlo k různým mm, situacím. A, takže ano, Máme zde různé mm, situace, různá prostředí a já si myslím, že v zásadě mm, práce vašeho výboru zásadně mění celé to prostředí. To prostředí bude jiné do budoucna. Děkuji. Možná já bych navázala na další body. Kategoricky mohu říci, že e, že mm, ta, to, ta, to, to směřování k té back to the code of conduct and this gamekeeper term. Ve struktuře LP nemá žádnou relevanci tady a bylo by velice hezké teď, kdybychom eh, o tomto diskutovali. KPMG, ano, eh, nese svoji vinu, vinu za stav na trhu, protože klíčové je, že <clears throat> eh, všichni experti, politici, všichni, kterých se dotýká ob, ne, nevládní organizace, by se měli zapojit do konstruktivní diskuze, pokud skutečně nám jde o pokrok a pokud jsme přesvědčeni, že to, že, že ale pokud lidé toho budou zneužívat pro osobní obohacení, tak se nikam nedostaneme. A já vám garantuji, že Eh, my to neděláme, když jednáme s daňovými úřady, s finančními úřady, to není náš cíl. A váš poslední bod. Eh, pan Dotvel vysvětlil transferové ceny. Ano, zde teď eh, probíhá taková velká hm, diskuze a já bych to nenazvala vyjednávání, ne, to je diskuze, snaha nalézt odpověď, na které se dohodnou obě strany. Ale pokud nějaký partner z KPMG začne vyjednávat s finančním úřadem a diskutovat eh, o daňovém rozhodnutí s cílem, aby ten úředník souhlasil s daňovým zacházením, které ale není v souladu se zákonem, eh, s daňovými předpisy a širšími předpisy EU, tak potom to by bylo v rozporu s našimi principy. A to bychom nedělali a ten partner, který eh, jak si by toto učinil, tak by eh, proti němu bylo zahájeno disciplinární řízení v KPMG. Děkuji, pan Fantingen. I když eh, zde, tady já nemám sice zpětné zrcátko, ale tady jsem pochopil tu otázku od té pevnosti eh, v Evropě, já tedy, eh, že Evropa je pevnost, já bych eh, řekl, že bychom se neměli vzdát harmonizace v Evropě. My víme všichni, že je těžké vůbec dosáhnout požadovaného jednomyslného hlasování, ale pokud se nám podaří vyšší míra harmonizace, tak to nám umožní, abychom byli silnější ekonomikou v Evropě a teď naváže na vaši otázku daňová soutěž, daňová konkurence. Ve Spojených státech mají federální daň, takže tam nemůže být žádná daňová soutěž, to by vás napadlo, ale ne. Potom tam jsou další, ty státní daně a ty státy mezi sebou soutěží v těch státních daních. A takže potom jde o to, jak ta daň z příjmu se rozdělí, co se platí tedy danému státu a co se platí federální úrovni. Děkuji. Výborně, děkuji. Ano, budeme muset skončit, takže děkuji za vaše odpovědi a mám za to, že odpovědi, které jsme eh, neslyšeli, tak to znamená, že eh, eh kdo mlčí souhlasí, takže s tou analýzou souhlasíte. A Ehm, protože ehm, teď ehm, question shopping bych to nazval, tak eh, to znamená, že jste si trošku vybírali ty otázky, které se vám hodily, když jste odpovídali. Takže my ještě znovu dáme na papír některé ty body, na, kde kolegové nemohli položit otázku, nebo kde otázka byla položena, včetně mě, pana Simona a dalších, abyste neměli možnost na ně na to odpovědět. I paní Žoli položila otázky velice přesné a mm, potom samozřejmě budeme v kontaktu. Takže děkuji našim čtyř host, čtyřem hostům a mm, skončíme teď. nikdo nepožádal o žádný bod takže sejdeme se příště, příští týden, tedy velice záhy, 11. května v Bruselu a začneme, bude to od dvou do tří, to bude zasedání in kamera a poté proběhne eh, veřejné zasedání 15 až 18.30, slyšení dvou kategorií osob. Eh, za prvé konsorcium, mezinárodní konsorcium eh, investigativních novinářů a potom to budou eh, experti a tedy mm, akademičtí odborníci na daňové právo, daňové záležitosti.